regulační rámec, který máme dnes před sebou. Děkuji vám. Del Castillo, eh, la discussione è chiusa. Děkuji vám, tím končí rozprava a hlasování proběhne dnes. Omlouvám se za určité technické a organizační problémy, eh, které jsme eh, tady zaznamenali a předávám předsednictví panu Šulcovi. punkt der tagesordnung a jako další bod na pořadu jednání přichází prohlášení Evropské rady a komise k závěrům zasedání Evropské rady ze dne 15. října 2015, zejména financování mezinárodních fondů a ze schůzky vedoucích představitelů ze dne 25. října 2015 o západobalkánském a Příprava vrcholné schůzky ve Baletě ve dnech 11. a 12. listopadu 2015. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v neděli jsem jako předseda našeho parlamentu na pozvání předsedy komise Junckera eh, se zúčastnil schůzky šéfů vlád o problematice eh, uprchlických toků podél Západo-balkánské cesty. Bylo to v Bruselu. Jak jsem již představil na konferenci předsedů ve čtvrtek, jsem byl toho názoru, že eh, vzhledem k dramatické situaci jsem považoval za vhodné a přiměřené a to, že pan předseda Brusel, eh, Juncker Bruselu naplánoval tuto schůzi Eh, jaksi krizovou schůzku v Bruselu, na které šlo o to rozhodnout se o praktických krocích. Eh, pan předseda Tusk a já jsem eh, tedy přijal pozvání, my oba jsme přijali pozvání pana Jungera a zúčastnili jsme se této schůzky, ovšem nezávisle na této schůze musíme i my také v rámci instituce, institucí společenství hledat odpovědi na krizi migrační a proto je důležité a správné, že dnes budeme mít eh, podrobné informace o výsledcích těchto různých schůzek a že je budeme moci prodiskutovat. Dámy a pánové, v neděli relativně brutálně, pokud to tak mohu říct, se projevilo, že situace v západním Balkáně je skutečně extrémně znepokojivá i z politického hlediska desetitisíce eh, prchají pomocí této cesty do Evropy, nemají kde přespat, mají hlad, eh, v noci či v dešti překračují naše hranice a nyní nastává, nastane brzy zima a tím hrozí, jak to eh, pojmenoval Jean-Claude Juncker, humanitární katastrofa. A já tedy doufám, že ten humanitární plán, který byl rozhodnut předevčírem v ranních hodinách, je dobrým krokem, který je třeba rychle zrealizovat a je důležité, aby po tomto kroku následovalo mnoho dalších a proto jsem stejně jako všichni zúčastnění opustil pře- zkusku předevčírem skutečně velmi znepokojen. Atmosféra na této schůzce byla částečně skutečně velmi zvláštní. Velkým problémem i po této schůzce zůstává to, že tady jsou slibovány věci, které pak nejsou dodrženy. Pokud vlády, ať již pravicové či levicové, považují národní egoismus eh, za důležitější, národní egoismy za důležitější než společná řešení, tak z toho vyplývají dva problémy. Eh, jsou ohrožena, je ohrožena situace uprchlíků a je také ohrožena soudržnost Evropské unie. A proto nyní nejdříve udělím slovo předsedovi Evropské rady panu Donaldu Tuskovi. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové poslanci, před tím briefingem s Evropské rady z neděle bych chtěl říci toto. Rada byla eh, výzvou, respektive máme zde výzvu, eh, která je výzvou možná největší za několik desetiletí. Tato změna, nepopírám, že má potenciál proměnit Evropskou unii, kterou jsme vystavili a má také potenciál zničit například některé části, jako je třeba svoboda pohybu mezi členskými zeměmi v rámci Schengenu. A také může, mohou nastat tektonické změny na evropské politické scéně a nebudou to eh, změny k lepšímu. Potřebujeme mimořádná opatření, mimořádnou solidaritu, mimořádné oběti pro mě jako předsedu Evropské rady a já věřím, že také pro většinu z vás je zásadní, abychom zajistili jednotu členských zemí a evropských institucí. My tuto krizi společně zvládneme, jinak eh, nechci si ani představit, jaké alternativy by mohly nastat. Od samého začátku krize zdůrazňuji důležitost ochrany externích hranic my dosud nemáme dohodu o tom, jak to provozně zajistit, ale aspoň musíme ukázat, že eh, naše externí hranice jsou naší prioritou. Situace se bohužel eh, zhoršuje, tak jak jsem varoval před tímto parlamentem ve svém předchozím vystoupení. Například eh, nová trasa pro pro, eh, tady nový exodus Syřanů ze Sýrie, více než 100 tisíc lidí eh, v důsledku eh, ruského bombardování a tak je. Evropská komise se snaží o dohodu o migraci s Tureckem. Chtěl bych v této souvislosti zvláště poděkovat osobně panu komisaři Tirmancovi, který pracuje na technických detailech taková dohoda s Tureckem má smysl, pokud se podaří eh, zadržet eh, tento nápor uprchlíků na Evropu. Nebude to jednoduché a eh, Turecko nás nemůže nahradit při ochraně našich hranic. Za druhé, šéfové vlád si přejí, aby fungovalo 11 eh, takzvaných hotspotů neboli záchytných center eh, v Řecku a v Itálii. To si vyžádá personální posílení Frontexu a také podpory asilových řízení. V současné době evropské agentury mají pouze polovinu toho, co potřebují. Pokud se týče těch záchytných středisek, musíme eh, dořešit, jak mají fungovat. Toto je zatím rozpracované. Dále musíme debatovat o tom, eh, jak chránit hranice. Eh, musí skončit spory mezi těmi, kdo chtějí chránit hranice a mezi těmi, kdo se zastávají solidarity superchlíky. Potřebujeme obojí. Potřebujeme aby se skutečně začala řídit situace na našich hranicích. To znamená, že musí skončit ilegální přestupy hranic. Je třeba, aby byli všichni registrovány a abychom proto měli příslušné vybavení. Toto samotné příliv uprchlíků nezastaví, ale výrazně ho zredukuje. V této souvislosti se shodujeme na tom, že Frontex je třeba rozvinout dát mu více pravomocí, než má současný, za současného mandátu a musíme eh, přistupovat k této věci asertivněji. K tomu ovšem potřebujeme pomoc Evropského parlamentu, aby se to mohlo uskutečnit co nejrychleji. Cílem je, aby Frontex se stál eh, tím, kdo má k dispozici nástroje pro plnou kontrolu evropských hranic já musím eh, pochválit eh, členské země eh, za jejich příspěvky k financování Frontexu a také systému evropského asilu. Dále musíme vyřešit interní solidaritu mezi členskými zeměmi Frontex a Evropský asilový úřad potřebují eh, všechno, všechny nástroje, které potřebují k tomu, aby ulevili těm nejpostiženějším členským zemím. Dámy a pánové, tato krize se týká nejen syrských uprchlíků. Za dva týdny Eh, svolávám eh, Evropský summit afrických a evropských lídrů v Lavaletě. Naším cílem je, aby eh, vzniklo opravdové euroafrické partnerství o imigraci a o problematice migrace. My si přejeme dosáhnout konkrétních operačních opatření, eh, tak, aby vše bylo vyvážené, reálné, včetně readmise a prevence ilegální imigrace. K tomu také přistoupí eh, opatření na řešení příčin a na eh, sociálně-ekonomického rozvoje na africkém kontinentu. Budeme také zkoumat další možnosti na vyvinutí vhodných a dostatečných eh, záchytných kapacit, také opatření pro uprchlíky a jejich rodiny, a pomoc eh, po dobu, než bude možné vrátit se do původní země. Také žádáme členské země, aby eh, podpořili program výživy, program potravin UNHCR a dále, aby přispěli do Trust Fundu na eh, reakci na syrskou krizi a do Trust Fundu eh, pro pomoc Africe. A ještě tedy eh, k Británii. Já jsem hovořil o přípravných jednáních s Velkou Británií my vítáme závazek eh, eh, britského ministerského předsedy, eh, který se zavázal, že do začátku listopadu nám se požadavky předloží písemně. Děkuji mnohokrát, pane Tusku, a slovo má nyní předseda komise, pan Juncker. Vážený pane předsedo, Vážený pane předsedo Evropské rady, dámy a pánové, vážení poslanci, milí kolegové. Minulý týden jsme zaznamenali uprchlíky na západobalkánské cestě, jak slípa, eh, spali na matracích ve větru a velice brzy začne sněžit, eh, řeky se pokryjí ledem, blíží se zima a každý den je důležitý. To je přesně příčina, pane předsedo, toho, proč já jsem v souladu s panem předsedem Tuskem, předsedou rady, svolal na minulou neděli svolal jsem setkání některých členských zemí Evropské unie a také tří členských, tří zemí, které ještě nejsou členy Evropské unie. Svolal jsem tedy tuto schůzku, která se právě týká západobalkánské cesty. Na schůdce v Bruselu eh, bylo osm šéfů vlád eh, plus eh, pan Asselborn, což je lucemburský ministr pro migraci a také nizozemský ministr pro migraci, jakožto zástupce budoucího předsednictví rady. Dále jsem pozval na tuto zkusku předsedu rady pana Tuska a předsedu parlamentu pana Šulce a to proto, protože mi jde o to, abych jasně poukázal na to, že tato uprchlická krize se netýká pouze západobalkánských států, ale také evropských institucí, včetně Evropského parlamentu. Jehož pomoc nutně potřebujeme, například eh, co se týče rozpočtových dopadů dohod rady, které byly přijaty. A co se týče této západobalkánské skupiny, chci ještě jednou říci, jak vděčný jsem, že Evropský parlament podpořil veškeré návrhy Evropské komise a dal pravomoc Evropské unii přijímat rozpočtová rozhodnutí a rychle implementovat. A dále eh, vysoký komisař pro otázky uprchlíků, můj přítel Antonio Guterres, to jsem rovněž pozval na tuto schůzku dále zástupce Frontexu a také Firom, Albánie a Srbsko, to jsou tři státy, které se nachází na periferii Evropské unie a jsou zejména obrovskou mírou zatížení proudy uprchlíků. Inicia- eh, komise tedy přiš, přistoupila k této iniciativě k západo balkánskými státy a také s některými cílovými zeměmi netoku uprchlíků proto, protože my musíme zajišťovat eh, každodenně to, aby očekávání českých států a také uprchlíků byla naplněna eh, co možná nejdříve. V podstatě by bývalo této schůzky nebylo třeba. V podstatě by přeci normální postup musel být ten, že západobalkánské státy namísto toho, aby hovořili o sobě, hovořili společně, spolu se sebou. A nyní po, poprvé bylo možné, jak si svolat ty, kteří většinou hovoří pouze o sobě, ale někdy společně. Poprvé se tedy podařilo tyto eh, země, jak si... Mm, sloučit u jednoho stolu. Já jsem poprosil, aby se takto sešli a tímto jsem chtěl umožnit, aby se o těch problémech hovořilo. E, toto mé přání, e, skutečně oni tomuto přání, jak se dostali téměř e, přehnaně již, takže to bylo velice dobré. Bylo dobré, že jsme se takto setkali, že jsme tady nechtěli jak si Eh, pouze jít cestou sporu, což by v podstatě ohrozilo skutečně soudržnost Evropské unie a asi by to vedlo k trvalému rozkolu EU. Normální případ by měl být to, že tedy společně hovoříme, nemělo by to být výjimka, to by měla být normalita, běžný, běžný způsob, že by evropské země společně se setkávaly a hovořili o svých problémech, ale když tady máme potřebu takovéto zvláštní schůzky, tak to ukazuje, že Evropská unie není v dobrém stanu, neboť to, co jsme vlastně eh, jaksi uskutečněny v neděli, tak to je něco, co by bývaly členské státy měly sami ze své vlastní iniciativy si eh, tedy takto zorganizovat. Eh, ta, eh, ta debata byla otevřená, někde byla složitá, jistě, a ne každé vystoupení, jak si odpovídalo tomu, abychom ho mohli kvalifikovat jako příspěvek do dialogu, ale podařilo se nám v rámci této schůzky, tohoto formátu, dosáhnout toho, že jsme si uvědomili, že bože společně můžeme tuto problematiku vyřešit. A proto jsem děčný všem účastníkům tohoto setkání, že se skutečně tady dokázali překonat a uvědomili si, že je důležité, že nemůžeme Evropu vystavět tak, že ji stavíme proti sobě, ale že musíme Evropu budovat tak, že ji budeme budovat společně. Takže možná to nebyl den pro velká politická prohlášení. Byl to den pro to, abychom se dohodli na pragmatických operativních opatřeních, která bude možné okamžitě zavést. Představitelé se dohodli, že budou řešit tři hlavní výzvy. Číslo jedna. Zavázali se, že poskytnou bezprostředně přístřeší všem přicházejícím uprchlíkům, tak, aby nezůstali venku v teplotách, které mohou klesnout pod nulu. Zavázali se, že jim poskytnou potraviny, zdravotní péči, vodu, hygieny, hygienu, a to včetně využití Evropského mechanismu pro civilní ochranu bude-li třeba. Velice konkrétně včera Chorvatsko eh, aktivovalo mechanismus civilní ochrany, požádalo o zimní stany, lůžka, překrývky a elektrické vytápěcí přístroje. Očekávám, že členské státy přispějí eh, eh, na tento solidární mechanismus tak, aby se Chorvatsku poskytla potřebná pomoc, kterou chce poskytnout tady těm potřebným. Představitelé se dále zavázali, že navýší, přijímací kapacity o 100 tisíc eh, míst eh, v eh, západním Balkánu. Premiér Alexis Cypras řekl, že až do konce roku zvýší kapacitu o 30 tisíc míst, za tomu děkuji a pomohou u NHCR přidat 20 tisíc dalších míst. Antonio Gutierrez se tedy bude snažit zajišťovat podporu UNHCR tak, aby skutečně eh, na tom západním Balkáně došlo k prudkému navýšení přijímacích kapacit. Za druhé, představitelé se zavázali, že budou řídit migrační toky společně. Potřebujeme eh, omezit nekontrolované toky lidí. To znamená registraci lidí, když vstoupí do Evropské unie. Také to znamená, že se budou informovat uprchlíci o stávajících pravidlech a o důsledku toho, když se odmítnou zaregistrovat. Řekl bych asi takto. Žádná registrace, žádná práva. Je to velice jednoduché. A uprchlíci tohle musí vědět, protože ano, oni mají práva, my ta práva budeme hájit, ale také mají povinnosti Společné řízení migračních toků také znamená sdělení informací. Minulý týden některé země vlastně posílali eh, uprchlíky z jedné země eh, do druhé, eh, navzájem si na sebe ukazovali prstem. A to je skutečně taková panikářská politika. Vyvolává to jenom iluzi řešení. Přitom to jenom způsobuje poškozování sousedů a poškozování evropské solidarity chceme skončit eh, takovouto politiku a místo toho by země měly se navzájem pomáhat, měly by se informovat o tom, co dělají, sdílet informace o migračních tocích a o humanitárních eh, kapacitách, které mají k dispozici. Kolik uprchlíků je na cestě, kde budou překračovat hranici, kam směřují kolik stanů nebo překrývek se momentálně používá, kolik je možné třeba ještě eh, uvolnit pro sousedy, které třeba je potřebují. Je docela s podivem, že musíme eh, podniknout eh, takové úsilí k tomu, abychom přesvědčili některé státy, že musí informovat i jiné členské státy o tom, jaké migrační toky směřují k jejím hranicím. pro někoho, kdo vychází z běžného selského rozumu, je překvapivé, že musíme schovávat schůzy o tom, aby se e, státy navzájem informovaly o uprchlících. To zase ukazuje, že Evropská unie není v dobrém stavu. Musíme sdílet odpovědi na jednoduché otázky, o kterých jsem hovořil. Včera všechny země, které se zúčastnily jednání, jmenovaly eh, národní kontaktní body tak, abychom okamžitě si mohli předávat informace. Komise bude sledovat provádění každý týden a první konferenční hovor bude proveden už ve čtvrtek. Za třetí, představitelé se dohodli, že posílí zprávu hranic, abychom chránili Schengen, musíme posílit evropské vnější hranice. A to především mezi Řeckem, Srbskem, bývalou republikou Makedonie a Albánií. 400 dalších policejních důstojníků bude tento týden rozmístěno ve Slovinsku. Frontex bude napomáhat při registraci uprchlíků a běženců. Země by měly posílit eh, své úsilí při navracení běženců, kteří nepotřebují ochranu. Za tímto účelem je komise připravena pracovat na readmisních dohodách se zeměmi, kde takové dohody ještě nejsou a budeme se snažit zlepšovat již eh, fungování již stávajících readmisních dohod, například s Pakistánem. Další aspekt, který na mě velice eh, zapůsobil, ještě než jsem vstoupil do sálu, to byla diskuse o následujícím bodu. Prakticky všechny členské státy, a to mm, téměř bez výjimky, kolektivně upozorňovaly na obrovské náklady politiky, kterou členské státy musí zavést při řešení uprchlické krize. Já je zcela chápu. A z toho důvodu 15. října komise, již mám tu čas předsedat, oznámila členským státům, že co se týče rozpočtových výdajů, které budou vyčleněny na uprchlickou krizi, tak při výkladu paktu stability a flexibility uplatníme pravidla pro aplikaci tohoto paktu tak, aby byla flexibilnější, což komise může. Jedná se totiž o velice závažný problém. Mohu tedy říci, a mohu to říci všude, a mohu to zpívat na všech evropských střechách, že ten pakt není paktem v tom starém slova smyslu, kdy šlo o to, abychom se snažili soustředit na agregovanou společnou politiku. A na základě analýzy v jednotlivých zemích uvidíme, eh, jak můžeme lépe zohlednit tamní situaci, pokud jde tedy o výdaje vyčleněné na politiku, eh, na uprchlickou krizi. Takže tento eh, pakt budeme uplatňovat, ale bude to na základě individuálního přístupu k jednotlivým zemím. Některé země, včetně těch velkých, nedělají dost. Pokud nějaká země skutečně dělá hodně, snaží se, tak je třeba Eh, příslušným způsobem toto zohlednit. Ale země, které se příliš nesnaží, které nedokážou ukázat, že skutečně mají velké náklady na tuto politiku, o které hovořím, tyto země eh, nebudou mít právo na flexibilnější výklad paktu. Kdo chce flexibilnější výklad paktu, musí především ukázat, že se skutečně snaží zodpovědně přistupovat k této politice. A dále, vážení kolegové, je třeba říci, že rozpočet Evropské unie je omezen. Zdroje jsou omezeny, možnosti flexibility jsou omezené a dostáváme se na eh, hranici našich rozpočtových možností. Komise učinila maximum proto, aby veškeré rozpočtové prostředky byly eh, vlastně eh, poskytnuty dohromady, ale ten evropský rozpočet je příliš napjatý, než aby sám o sobě mohl řešit tento problém, který máme před sebou. A chtěl bych tedy vyzvat členské státy, váš parlament, Evropskou investiční banku, aby všichni společně zvážili způsob a cestu, jak lze najít další finance, které potřebujeme, abychom čelili krizi. Abychom čelili té eh, výjimečné situaci, která je výjimečná i z finančního hlediska a v nadcházejících týdnech se na to budeme soustředit. Dámy a pánové, neděle byla eh, Den jednoty. Poprvé představitelé západního Balkánu se sešli u jednoho stolu a diskutovali společně a dospěli k řadě konkrétních a operativních opatření, aby se situace dostala pod kontrolu. Tato opatření doplňují ta opatření, které jsme diskutovali už na Evropské radě 15. října a předseda Tusk hovořil o těch rozhodnutích, která byla přijata 15. října. 15. října a v souladu s tím, co jsem řekl v tomto parlamentu, jsem měl jeden cíl. A sice vrátit členské státy k příslibům z 23. září. Nedos Nedospěli jsme k dostatečnému pokroku a v některých případech ani eh, jsme se k tomu pokroku zdaleka nepřiblížili. Potřebujeme pokrok především ve dvou oblastech. Za prvé je třeba urychlit eh, operativní opatření, to znamená, to jsou ty hotspoty a přerozdělování eh, to zatím nefunguje ideálně. A za druhé potřebujeme rozpočtovou podporu. Už jsem v tomto parlamentu jasně řekl a také na Evropské radě, že členské státy musí činit více a musí jednat rychleji, aby dostali slibům z 23. září. To je zcela zásadní, je to opravdu klíčová věc, chceme-li, aby ta rozhodnutí byla zavedena do praxe. Členské státy mi řekly, že dostojí svým slibům. A viděli jsme, že už některé státy přislíbily eh, více peněz, ale členské státy stále ještě postupují příliš pomalu a myslím, že členské státy by nyní spíše měly začít utíkat ku předu. V září členské státy přislíbily, že posílí ehm, personálně naše agentury, eh, že tam pošlou své odborníky a to naléhavě potřebujeme pro registraci uprchlíků, pro snímání otisků prstů, mm, pro přijímání uprchlíků v těch hotspotech. Eh, Evropská unie má azylový podpůrný úřad, mm, požádal zhruba o 370 expertů, zatím členské státy uvolnili asi 140, ale potřebujeme ještě 229 eh, dalších expertů. Dále pohraničníci. Eh, Frontex požádal o 770 pět expertů, zatím máme nabídku na 326. To je dobré, ale je to stále nedostatečné. Potřebujeme ještě více totež přerozdělování. Situace se vyvíjí, ale bohužel ne dostatečně rychle. Členské státy musí dělat to, co slíbili. Jmenovat národní kontaktní místa, vyslat styčné důstojníky do Řecka a Itálie a oznámit svou přijímací kapacitu. 25 členských států z 26, které tak má učinit, ještě nejmenovali kontaktní místa 8 států jmenovalo styčné důstojníky pro Itálii a jenom tři členské státy jmenovaly důstojníky pro Řecko. Devět členských států nám řeklo, že mohou přejmout nebo přerozdělit 700 lidí, ale nezapomínejme, že máme řešení o přerozdělení 160 tisíc uprchlíků, kteří potřebují mezinárodní ochranu. A ten eh, rozpor mezi tím, co je přislíbeno a co je na stole, se musí zmenšit, jinak skutečně přicházíme o veškerou důvěryhodnost. Před třemi týdny jsme rozhodli, že na stávající i budoucí politiky vyčleníme dostupné rozpočtové prostředky z rozpočtu EU. To znamená, že komunitární rozpočet byl využit na maximum. Jedná se o evropský rozpočet a komise tam dá 10 miliard eur na boj proti uprchlické krizi, ale jsou to samozřejmě peníze členských států, peníze evropských daňových poplatníků. To znamená, že jsme to navýšili na 10 miliard. 10 miliard je částka, kterou dáme na tuto politiku. 23. září členské státy přislíbily, že naplní ta eh, stávající prázdná místa, ale z hlediska národních příspěvků nám ještě chybí 2,3 miliardy eur, protože členské státy nám dosud oznámily, že budou schopny nám poskytnout 486 milionů, takže je tam obrovská díra, v podstatě stejná, jaká tam byla před měsícem ve výši 2,3 miliardy eur. Musíme tedy učinit eh, více, protože hrozí, že prostě nebudeme na výši situace. V listopadu Donald Tusk o tom hovořil, bude vrcholná schůzka s africkými zeměmi. My si myslíme, že problém uprchlíků není jenom problém evropský. Nemůžeme si myslet, že na jedné straně je svět a na druhé straně Evropa. Já si myslím, že prostě Evropa funguje uvnitř, v rámci světa a musíme tedy jednat eh, v koordinaci s africkými přáteli. Ale nerad bych přijel do Valety s eh, nedodrženými sliby. Jak můžeme vést seriózní a odpovědný dialog s našimi africkými přáteli, když nejsme sami schopni vhodně uh, Eh, dostat slibům, které jsme si sami dali. Takže je třeba, aby před schůzkou ve Valetě eh, skutečně jsme slibili, sliby splnili a abychom dodrželi své závazky. Pane předsedo, já bych rád, eh, doufám, že mám ještě trochu času, nechci překročit, možná trochu překročím čas, ale to znáte. Já bych rád řekl ještě několik slov k Turecku. Momentálně připravujeme společný akční program. Připravujeme tedy dohodu o tomto programu s Tureckem návrhe, které Evropská komise předložila v tomto ohledu. Evropská rada intenzivně prostudovala, pozitivně sleduje a první místo předseda Franz Timmermans v přímém vyjednávání s Tureckem i v noci pokročil v této věci. Já mu velice děkuji za jeho úsilí, které je již nyní korunováno úspěchem. On to dělá velice dobře. A také komisař odpovědný za otázku uprchlíků, Dimitris Avramopoulos, se velice angažuje také v těch eh, konkrétních zemích za řešení této otázky. Já Tedy musím říci, že přece já nepotřebuji apel na to, abych konečně se tomu tím v členských zemí, abych se tomu konečně věnoval. Já nedělám nic jiného, než se tomu věnuji. Komise ve dne v noci se tomu věnuje, jak kdyby členské tády se chovaly stejným způsobem, tak bychom byli mnohem dále než nyní. Takže já tedy tato, tuto kritiku nepřijímám. Vážení kolegové, Musíme společně s Tureckem pracovat na implementaci tohoto společného akčního plánu. To činíme, dělá to Franz Timmermans, Dimitris Avramopoulos a další, ale musíme nyní rychle pokročit dál. Já čtu mnoho těch písemných projevů, někdy to chápu, chápu to, že tady jsou pochyby, otevřené otázky v souvislosti s tím, jak se postavíme k Turecku. Ale já řeknu pouze následující. Turecko má na svém území 2,5 milionů uprchlíků, tedy více než my. A to již dlouhou dobu, již delší dobu. A nyní existují dvě možnosti. Buď řekneme Turecku dobrá, mezi členskými státy EU, Evropským parlament a Evropskou komisí a Tureckem existují nevyřešené otázky. To se týká lidských práv, svobody tisku a tak dále a tak dále. Ale momentálně to k ničemu nepovede. V našem jednání s tureckými kolegy vždy upozorňujeme tureckou vládu na tyto věci, které v pořádku nejsou, ale nyní musíme společně s Tureckem zahájit konkrétní kroky ve jménu solidarity, neboť Turecko musí zajistit to, aby uprchlíci, kteří jsou momentálně obytovány v Turecku, také v Turecku zůstali. Oni tedy souhlasí s ním, že udělají vše proto, aby tady nevznikaly nové toky uprchlíků směrem do Turecka a pak směrem z Turecka do Evropy. Turecko souhlasí s tím, že poskytne uprchlíkům sociální služby. Souhlasí s tím, že děti uprchlíků, který, které, které pochází z celého světa, budou moci v Turecku navštěvovat školy. Nemá smysl, když máme uprchlíky v táborech a pak nezajistíme to, aby děti těchto uprchlíků měly šanci na život tím, že budou moci chodit do školy, že se budou moci vzdělávat, ať se to ještě líbí či eh, nelíbí eh, komukoli, musíme s Tureckem spolupracovat a vyvíjet společné úsilí. Turecko potřebuje 3 miliardy eur, aby mohlo zvládat tuto krizi. V evropském rozpočtu ročně máme 15, 16 či 250 milionů eur, ale zbytek musí doplatit členské státy, což je částka, která se tedy ještě přidává k těm 2,3 miliardám, o kterých jsem hovořil a které stále ještě chybí eh, od té srpnové vrcholné schůzky. Musíme tedy hovořit s Tureckem, musíme s ním vyjednávat eh, o přístupu, aniž bychom se vzdávali našich zásadních rozhodnutí původních, které stále ještě platí. Zde apeluji na tento parlament aby pomohl komisi, aby pomáhal komisi v tom, abychom rychle dospěli s Tureckem k závazným dohodám, které nám pomohou, nám i jim. V opačném případě bude situace ještě o mnoho obtížnější, než jak je tomu nyní. A dodávám, že bych rád, abychom rychle se dohodli na tématu společná ochrana hranic. Potřebujeme společnou ochranu hranic a potřebujeme lepší ochranu vnějších hranic. Jak tedy pozemních, tak námořních a potřebujeme společnou ochranu naší námořní hranice, tedy pobřeží. A co se týče uprchlíků, nemám ti na mysli zelaté o azyl, ale skutečně uprchlíky, musíme e, po nich požadovat, aby se vrátili zpět do vlasti, až se tedy krize v jejich domovinách e, uklidní. Děkuji vám za pozornost a já bych býval rád eh, v průběhu debaty s vámi probrali otázky, které se týkají hospodářské a měnové unie. Já vám říkám, že se snažíme rychle postupovat eh, v otázce prohloubení Evropské hospodářské a měnové unie na základě zprávy pěti předsedů a prosím všechny ty, kteří, já si myslím, neprávem si dělají obavy, zohledněny, zohlednili to, že i vy máte eh, vliv na toto, ale my, Evropská komise, je v rámci zajištění vkladů, tady to je proces spolurozhodování s parlamentem, i v rámci eh, tedy zajištění vkladu s vámi budeme jednat a diskutovat tak, jak to je v souladu s eh, výbornými vztahy obou institucí. Děkuji vám za pozornost. Vielen Dank, Herr Děkuji vám, pane předsedo komise. A nyní za frakci EPP dostává slovo pan předseda Weber. Vážený pane předsedo komise, vážený pane předsedo parlamentu, kolegové, kolegyně. Když jsem se včera připravoval na dnešní příspěvek, jsem si nejdříve napsal, ano, my jsme pro hotspoty, pro záchranná střediska, pro rozvojovou pomoc, pro kvóty mezi českými zeměmi a pak jsem zjistil, že to jsem několikrát říkal proto eh, bych eh, chtěl eh, začít trošku z jiné strany o politické situaci. Evropská komise v neděli dala jasně najevo, že chce vést Evropu, že chce, abychom se pohnuli dopředu, že tady bude to skutečné politické vedení, které jsme si vždycky přáli. Eh, Jean-Claude Juncker eh, dal najevo, eh, že uprchlíci už nebudou jen tak volně procházet přes hranice Eh, příslušné návrhy zákonu eh, už má na stole připravené příslušný komisař. My v Evropském parlamentu to chceme podpořit. Tyto dva eh, texty k bezpečným třetím zemím a k permanentním kvótám pro rozdělování uprchlíků. Tady toto chceme podpořit, aby Evropa byla schopná konat. A nyní se dostáváme k členským zemím přísliby, které byly dány, se nedodržují. Já bych chtěl už dneska říci, že bych si přál, že pokud v Evropské radě bude hovořit, bude hovořeno o budoucnosti, aby se eh, planě nefilozofovalo, ale aby se jasně a konkrétně říkalo, nakolik se plní sliby. Vážený Donalde Tusko, já eh, myslím, že vy jako předseda rady máte velkou část odpovědnosti a je skutečně třeba, abyste eh, bral a volal členské země k zodpovědnosti za plnění jejich slibů, tak abychom se skutečně dostali eh, vpřed, eh, zejména tváří tvář nadcházející zimě. Myslím si, že tady se rozpadá eh, národní, eh, Evropa národní stran, národních egoismů, zejména ta vize Faráže a Lepena, eh, představa Evropy pravice, která nemá žádná jasná řešení a my, jakožto Evropská lidová strana, se vůči tomu ohrazujeme Eh, my chceme, eh, my říkáme, že pokud pomůžeme Jordánsku a Libanonu, eh, tak pomáháme Evropě. Jde o lidská práva, ne pouze o křesťanská práva. E, jak řekl pan Tusk, ano, my chceme mít e, pořádně pod kontrolou své hranice. Ovšem k tomu také patří to, e, abychom ty, kteří prchají a mají proto důvod, aby ty k tomu prostě patří také. A já mám skutečně důvod k tomu, abych eh, se také vymezil vůči tomu, jak se chová Viktor Orbán, eh, člen naše politické skupiny. Musíme mu připomínat, že je třeba humanitárně zacházet s uprchlíky. Ale my už jsme k tomu řekli, že eh, když Evropská rada přistoupila na tu kvotu 160 tisíc uprchlíků, byl proti tomu jeden lidovec Orbán a tři sociální demokraté z Rumunska, ze Slovenska a z České republiky. Například eh, z eh, Nizozemí a z Dánska, kde jsou liberálové u moci. Jsem neslyšel to, co říká Angela Merklová, eh, že je třeba dostat své zodpovědnosti vůči všem lidem i uprchlíkům. Proto Eh, přestaňme si předávat černého Petra mezi stranami. Máme prostě své úkoly a je třeba zajistit, aby také u nás doma eh, se plnila zodpovědnost. Kolegyně, kolegové, na závěr bych řekl, že máme co dělat s rostoucími silami populismu a extremismu. Jsou tady ti, kteří nahánějí lidem strach my jsme ovšem eh, rozhodli zásadní věc. My demokraté, kteří jsme pro Evropané a chceme spolupracovat, chceme zabránit tomu, aby naše zákony utvářely extremisté. O to se pokoušíme celý rok. A já bych skutečně chtěl požádat další kolegy eh, zde v tomto parlamentu, aby takto eh, konali také doma Eh, poněkud mm, s obavami spatřuji vývoj v Portugalsku a musím říct, eh, že je třeba, a byl bych rád, kdyby se eh, do zákonodárného procesu Portugalsku nedostali extremisté tentokrát zleva. My prostě chceme, aby zodpovědnost zde nesly proevropské demokratické síly a aby se snažili zvládnout tyto úkoly. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Prosím, kolego Uzeli, vy máte otázku, kterou chcete položit panu Weberovi, takže prosím. Já se domnívám, že eh, tato eh, dvojí, eh, dvojí řeč, dvojitý jazyk je neuvěřitelné. Minulý týden se souhlasili s populistickým přístupem pana Orbána. Jeden člen jeho strany se stal místo předsedou vaší politické skupiny. Takže prosím, neobvinujte socialisty, neházejte zodpovědnost na nás, protože cokoliv jste řekl, o národních egoismech, tak to máte ve vlastních řadách. Zastavte pana Orbána, pak budu vám věřit. Děkuji, děkuji za eh, eh, tu otázku. Možná ne fungovalo tlumočení do, marštiny, do maďarštiny, já to rád ještě jednou zopakuji, při rozhodnutí, že v Evropě eh, spravedlivě rozdělíme 160 tisíc uprchlíků, bylo proti jedna vláda EPP, Viktor Orbán a tři sociálně demokratické vlády byly proti tomuto rozhodnutí, já to tady chci zopakovat. A Viktor Orbán jasně řekl, že se mu to rozhodnutí se nelíbí, ale že to implementují. Ale váš stranický kolega Fico ve Slovensku řekl, že není ochoten implementovat evropské právo. Takže, milé kolegyně, milí kolegové, já si myslím, myslím, že eh, nes, musíme přestat si mezi sebou pros, přesouvat černého Petra ze stranicky politického pohledu a musíme si přiznat, že tady máme jiné problémy na stole, že musíme být ochotni jak si e, zabránit tomu, aby se dostali k moci extremisté v Portugalsku a jinde. To musí být naším společným úkolem. Děkuji a slova má nyní za e, sociálně demokratickou frakci pan Pitela. Děkuji. Vážený pane předsedo Šulci, vážený pane předsedo Junckere, vážený pane předsedo Tusku, nebudu skrývat své obavy z toho, že je tady skutečně snaha čím dál tím více dělit Evropu, vnášet do ní rozkol. Nechci se připojit k těm, kteří již není, oznamují konec Evropské unie, ale přesto Situace je alarmující, je tady mnoho protievropských proudů, proudů proti Izraeli, proti globalizaci, proti Rusku, proti migrantům, proti Evropě. Všichni jsou proti. Všechny tyto myslím, kteří jsou proti něčemu. Takovéto hnutí by si mělo si mohlo zvolit společný slogan, společné heslo Jsem proti, nezávisle na tom, o co jde. Myslím si ovšem, že nejlepší možnost pro to, jak zastavit eh, toto hnutí, které se snaží rozdělovat, je to, že prostě splně své úkoly, že budeme bojovat a tento boj vyhrajeme v případě, když se nám podaří, tak jak to učinil pan předseda Juncker v neděli, pokročit dál a to na základě konkrétních návrhů, kdy tedy budeme konkrétně řešit situaci v balkánských zemích. Evropa tedy tento boj vyhraje, pokud ukáže, že je ochotná, i Evropský parlament, jak řekl pan předseda Schulz, kdy tedy ukáže, že je ochotná rozhodovat se rychle a přijímat rozhodnutí, která budou řešit krizi. A Evropa vyhraje zejména v případě, kdy ukáže, že je silnější než strach nacionalismu, v případě, kdy bude ochotná nalézat přesvědčivé a odvážné odpovědi. Apeluji na všechny proevropské síly, které jsou v tomto parlamentu, nezávisle na tom, jaké jsou jejich tendence. Dnes je nutné abychom se zaměřili na naše evropské myšlení, aby toto mělo prioritu. Dnes máme ty, kteří chtějí ničit na jedné straně a na druhé straně máme ty, kteří chtějí budovat, kteří chtějí vnést život do evropského projektu. Musíme nyní uskutečňovat naše přesně ty věci a body, které vyjmenoval pan předseda Juncker. Mechanismus pro přerozdělování uprchlíků, eh, provázený systémem hotspotů, které posílí vnější hranice EU. Samozřejmě další otázkou je ochrana Schengenu. Nesmírně důležitá ochrana našich občanů. Ovšem ne nějakými nacionalistickými postoji nebo snad návratem k nějakým národním hranicím. Ne, to není cesta vpřed. Jeden z hlavních problémů v současnosti je ten, že nemáme dostatečnou koordinaci. Nemáme dostatečnou koordinaci na úrovni, kterou potřebujeme, tak jak jsme se o tom rozhodli v neděli. To znamená skutečně, tak jak pan předseda Juncker se o tom před chvíličkou zmínil, ani práva uprchlíků nebyla vždycky respektována. Často se s nimi zachází jako s nějakou lidskou masou, která se přelévá z jedné země do druhé. Vidíme zde opravdu obrovské uh, finanční prostředky, které věnují jednotlivé země na řešení této krize. A samozřejmě, že bychom mohli využít pakt růstu a stability, tak jak se o tom zmínil pan předseda Juncker. A myslím si, že toto je právě možnost, jak postupovat. Národní rozpočty by poté nemuseli sami nést na svých bedrech tíhu ochrany našich vnějších hranic. Přece eh, Ankara nemůže řešit syrskou krizi sama. Musíme samozřejmě okamžitě pomáhat, musíme připravit akční plán, akční plán pro Turecko a musíme říct si velice jasně, že to ale neznamená nějaký biankošek, který bychom podepsali pro vládu Turecka je nesmírně důležité, abychom spolupracovali s Tureckem na tomto akčním plánu, ovšem zároveň musíme respektovat lidská práva, svobodu šíření informací v této zemi, respektování práv menšin. A poslední věc, jak se o tom zmínil pan předseda Tusk, čeká nás sami ve Valetě. Velice často se tyto vztahy týkaly mnoha různých formálních záležitostí vztahu mezi EU a Afrikou. Mysleli jsme si, že poskytneme finanční prostředky Africe a že ta zamezí tomuto toku migrantů. Ovšem není tomu tak, není to dostatečné řešení. Musíme inteligentně investovat do africké demokracie, posílit instituce v Africe, bojovat proti korupci, musíme investovat do vzdělání v Africe, musíme skutečně zajistit to, aby plody tohoto úsilí byly rozdělovány, a lokovány férově a spravedlivě. My pro Evropané bychom měli udělat ještě ještě více. Měli bychom se zavázat ke všemu možnému úsilí při řešení této krize. Jaké je v současné době možné? Nesmíme pokud se nám to nepovede, tak to bude eh, ukázkou naší slabosti. Děkujeme. Pane Pitele, je tady přání, eh, aby vám byla položena otázka. Souhlasíte s tím, prosím? Není pochyb o tom, že miliony uprchlíků musí zůstat v Turecku, je třeba o ně pečat. Moje otázka na pana Pitelu, souhlasíte s tím, že uprchlická krize je eh, věc, kde všechny státy musí projevit citlivost, včetně Turecka. A v tomto případě byl vyvíjen tlak na EU ze strany Turecka, aby získali určité ústupky. A mně se zdá, že musíme plně respektovat eh, krský protokol, než vyhovíme Turecku, tak musíme zajistit, aby oni odvedli svůj díl a respektovali své závazky. Je tady jistě humanitární aspekt a nesmí se toho zneužívat, pane Pitela. Děkuji, děkuji za tento dotaz, pane kolego. Ovšem je to trošku pleonasmus. Já jsem velice jasně v mém vystoupení řekl, že musíme vyslat jasný signál, jasný signál Turecku. My musíme realizovat akční plán a zároveň musíme pokročit i v oblasti respektu pro lidská práva, svobody šíření informací v této zemi, svobody a práv menšin, které žijí v této zemi. Proto my zde samozřejmě dnes ustoupíme z našich principů. Ankarský protokol samozřejmě je důležitý, ovšem Turecko nemůže zůstat samo při řešení této krize. Děkuji. Děkuji. Migrační krize už možná není hlavním bodem mm, první stránek novin, ale problém nezmizí a nebude to, nezmizí blízké budoucnosti. Musíme opustit staré argumenty o tom, zda jste pro Evropu nebo proti Evropy. Musíme eh, být proti. Eh, jednak jsou tady ti, kteří si myslí, že nemusíme dělat nic a jiní, kteří myslí, že musíme dělat všechno. My si musíme vyjasnit, co musíme dělat. Nesmíme vysílat signály, že všichni jsou vítáni eh, Eh, musíme přestat s tím, abychom uprchlíky naháněli eh, do rukou pašerákům lidí. Nesmíme otevírat hranice všem a nutit ostatní, aby eh, zavírali své. Musíme čelit realitě. Toto není čistě jenom migrační krize, toto není jenom uprchlická krize, to je nebezpečí e, geopolitické krize. V Sýrii se vede proxy válka, Rusko dělá všechno m, mm, pro to, aby destabilizovala evropské hranice, abychom se nezaměřovali na Ukrajinu. Balkánu hrozí destabilizace. Na tomto pozadí Ehm, máme plán komise, máme cestovní mapu rady, máme 17-bodový plán z nedělního samitu, ale všechno tyto plány nebudou náhradou akce. Abychom krizi vyřešili, musíme ji nejprve stabilizovat. Musíme akceptovat pouze ty nejzranitelnější uprchlíky z táboru, které bude identifikovat UNHCR a vrátit ty, kteří chtějí systém obejít. Ale i s takovýmto systémem budeme muset přijímat některé uprchlíky. Máme morální povinnost Přesto některé státy dělají víc než jiné. Je, některé státy mají eh, boju, s tím skutečně bojují. Některé státy věnují obrovské částky peněz. Někteří pají vysplat, některé země platí vysokou cenu, někteří eh, ne. Něk, takže je třeba pomoci s koordinovanými kroky. Když říkám všechny státy, nemyslím jenom evropské státy, myslím všechny státy. Takže bychom měli podpořit eh, příspěvek Turecka, Libanonu, Jordánska, ale také bychom měli položit otázku, kdy bohatší arabské státy a USA eh, do toho vstoupí. A co je blíž? Evropské hraniční státy a Balkán potřebují pomoc. Hranice je třeba posílit. Peníze a zdroje z, e, musí vynášet výnosy, ale musíme pomáhat uprchlíkům blíž k domovu. Musíme žádat migranty, aby postupovali podle e, splatných e, zákonů a nepředbíhali jaksi. Neměli bychom lidi podporovat v tom, aby riskovali své životy e, naši, eh, naši předkové, kteří bojovali v dvou světových eh, válkách, nám umožnili eh, zažít období prosperity, ale nesmíme to brát za hotovou věc. Věc svět se mění, mocenská centra se mění, my žijeme déle, ale reprodukujeme méně. To jsou všechno výzvy, které budou vyžadovat nová řešení a historie nás poučila, že abychom těmto výzvám čelili, musíme spolupracovat jako spojenci, ale postavit se těm, kteří nám chtějí diktovat. Naši pra prarodiče měli vizi, jak čelit výzvám své doby. Naše děti budou čelit úplně novým výzvám. Nyní jsme na řadě my, abychom udělali něco pro své děti a vnuky. Musíme čelit těmto výzvám, anebo se vrátit do minulosti eh, přestaňme dávat falešné naděje milionům, kteří si myslí, že se sem dostanou, že budou, mají budoucnost v EU. Přejděme k akčním plánům od cestovních a pomáhejme těm, kteří to podporují. Přestaňme ale s, e, poukazovat na někoho prstem a stano, stanovovat kvóty. Pro, e, pro občany našich zemí a pro e, budoucí stabilitu našeho kontinentu. Liebe Kolleginnen, Vážení kolegové, jsme velice pozadu, jenom na to upozorňuji. Máme 30 minut spoždění. U každé přihlášky do diskuse dostávám masové počty požadavků na modrou kartu. Tyto modré karty ale slouží jasnosti a mm, mají jak si dát možnost položit doplňující otázku řečníku. Ale často se tady ukazují e, modré karty ještě dříve, než si vlastní řečník vezme slovo, to ale e, k tomu neslouží. To, je, to, to není jaksi dodatečná řečnická doba. Pan Kobel, byste měl otázku? Na... Pane Coburn, vy jste chtěl otázku na kolegu Kamala, to není překvapivé. E, budeme e, čekat, na, e, jaká bude vaše otázka, zeptám se kolegy Kamala. Za to akceptujete? Ano, děkuji, pane předsedo, pane Kamal. Jediný způsob, jak kontrolovat hranice Británie, kdy vy a Eh, a další konečně pochopíte, že jediný způsob, jak kontrolovat hranice, je opustit EU. Máte jinou metodu než toto? Dobře, pane Coburn, vidím, že jste dával pozor eh, tomu, co říkal pan Schulz na účel těchto otázek. Vy budete mít šanci, až přijde referendum. Nezapomeňme na to, že to byla konzervativní vláda, která zorganizovala to referendum. Nikoli vy, kteří křičíte jenom e, z, z okraje, na okraji. Děkuji. Liber, za liberální frakci má slovo pan Frhovstad. Děkuji, vážený pane předsedo. no, pokud jde o britské referendum, ano, <laughs> doufám, že bude mít více, čím dál tím více různých přerušení zde, výborně, potlesk. Milí kolegové, kolegyně, první věc, Manfred Weber. Chtěl bych vám říci, že toto není žádná soutěž. Tato krize uprchlická mezi liberály, socialisty nebo křesťanskými demokraty. Nejde o nějakou soutěž protože my proti vám stejně vždycky prohrajem, protože pokud budete mít u sebe Orbana a Merkelovou, tak prostě vždycky vyhrajete a vždycky máte pravdu. Ovšem, reále to není soutěž mezi námi. Je to soutěž mezi nacionalisty, populisty, kteří se snaží zneužít tuto krizi, aby zastrašovali Evropu a zničili Evropu. To je ta soutěž, ne mezi námi. Takže Prosím, abychom již neobvinovali, netvrdili tato vláda, tamta vláda, poukazovali prsty. Problém jsou všechny vlády v Evropě, protože o tom hovořil pan Jean-Claude Juncker v průběhu 25 minut ta, svého projevu a já jsem velice rád, že to udělal nesmírně podrobně. Byl to celý seznam věcí rozhodnutí, které jsme udělali na evropské úrovni, ovšem které neimplementovaly celé měsíce členské státy, pokud jde o realokaci, pokud jde nedost, samozřejmě nedostatek akcí, které se provedly, rozpočet, nedostatek aktivit, dále je to vysílání našich úředníků na externí hranice, našich oficiálních představitelů, ani tam jsme neudělali dostatek. Čili problém je v tom, že členské státy pořád ještě nechápí, nechápou, že můžeme tento problém vyřešit pouze na evropské úrovni. A tomu to čelíme v současné době a v tom jsme sjednoceni. Není důvod, abychom zde bojovali mezi sebou, protože to je dobrá válka jenom tady pro ty, kteří neustále eh, vytahují modré karty a útočí na evropský projekt. Je to existenční krize. Existenční krize, kterou můžeme překonat, můžeme zvítězit pouze, pokud komise a pan Tusk, rada se ro- rozhodla ohledně toho, co podle mě je nesmírně důležité a měli jsme to udělat už dávno, chránit naše vnější hranice. Neznamená to, že z Evropy uděláme nějakou pevnost, ale v Řecku, v Bulharsku, tam, kde musíme kontrolovat a chránit naše společné hranice, registrovat uprchlíky, připravit zařízení tak, aby tito lidé tam mohli přežívat v dobrých podmínkách a ne vidět ty šílené obrázky, které jsme viděli v posledních dnech či týdnech. Právě tam, tam můžeme skutečně se odlišit a můžeme udělat udělat skutečný rozdíl mezi ekonomickými migranty, můžeme vidět ten rozdíl mezi nimi a na druhé straně skutečnými uprchlíky, čili jenom tímto způsobem můžeme migraci řádně kontrolovat. Pane Tusku, spolupracujme. Já vím, že to není vaše chyba. Je to samozřejmě i problém rady, ale prosincová rada by konečně měla rozhodnout ohledně našich pohraničních a pobřežních hranic, protože hrdské hranice, v podstatě bulharské hranice neexistují a tak dále, protože v podstatě jsou to německé, nizozemské, belgické, francouzské hranice, jsou to naše společné hranice, což znamená, že je to naše společná odpovědnost a to je na nás, na radě, aby rozhodla v tomto ohledu. Tato balkánská stezka by tam právě mohla být přerušena, ne přímo na Balkánu, ne, je to na hranicích s Bulharskem ovšem v Řecku tam právě musíme vytvořit tuto naši evropskou hranici, musí tam být multinárodní pohraničníci, pobřežní stráž, registrace a i realokace musí probíhat přímo tam na místě. Druhá věc. Na radě já tam navrhuji následující věc abyste v podstatě kolegům neumožnili nějaké vůbec vánoční svátky, pokud nerozhodnou o společném asilovém systému, který nyní nezbytně potřebujeme, a společném systému, který by pokrýval ekonomickou migraci, protože my samozřejmě víme, že mnoho lidí zneužívá asilové systémy, asilového systému, aby se dostali do Evropy. To je v sázce. V prosinci, za několik týdnů. Prosím, abyste jim neumožnili vůbec odjet na vánoční svátky, abyste je skutečně eh, někde v Evropě, někde, kde rada bude zasedat, abyste je tam zavřeli, abyste jim neumožnili odjet, než uděláte toto zásadní rozhodnutí. A poslední věc, pane Tusku. Toto rozhodnutí by mělo padnout už konečně, aby paní Morgarini měla mandát a zahájila iniciativu na své vlastní úrovni, z evropské úrovně, aby řešila zdroj celé této krize, o kterém nikdo nehovoří. To je ten konflikt v Syrii a my jsme léta zavírali oči, léta jsme si toho nevšímali. Nastal čas, aby Evropská rada dala tento mandát paní Morgerini, a ona potom ve jménu celé Evropy se do toho zaangažovala, protože já si myslím, že to je ostuda, aby ve Vídni, a vy jste tam byla, paní Morgariniová, před několika dny, tam probíhá skutečně v centru Evropy probíhá tam meeting o Syrii, je tam, jsou tam Spojené státy, Rusko, Syrie, Turecko a nikdo z evropských zemí aspoň kongreský kongres, eh, vídeňský kongres v 50. letech jsme alespoň byli přítomní. Ovšem nyní eh, v, novém tisíciletí to děláme nyní v Evropě a ani tam nejsme dokonce přítom, jako někde na Azorech eh, pan Barroso, který organizoval schůzku o Iraku, rovněž tam nebyla žádná evropská země zastoupena a no rovněž teda no vlastně mimo evropský kontinent tam eh, o něčem padlo rozhodnutí. Právě proto musíme dát mandát paní Morgerini a prosím paní Morgerini, abyste ho využila skutečně maximálně, abyste opravdu zasáhla, abyste tam byla přítomna, abyste reprezentovala evropské názory. Děkuji. Děkuji vám, pane Verhofstadtem. Překvapivě eh, pan Etheridge na vás má otázku, eh, pokud ji tady přijmete. Prosím, pan Etheridge. Tak tady to je jednostačná otázka na vyjasnění od eh, pana Fravštata. Tvrdíte, že my s modrými kartami jsme příšerní, protože se snažíme tuto debatu eh, poposouvat dále, vyjmenováváte všechno, proti čemu jsme. My jsme proti tomu, pro co jste vy, tedy více imigrace, více Evropy. Eh, ale pravda je, že my nejsme proti všemu, ale my se zkrátka snažíme rozproudit debatu. Jsme pro debatu, pro demokracii, pro svobodu a jsme proti EU a proti tomu všemu, co vy a vaši kamarádi chcete protlačit. Taková je pravda. A proto jsou modré karty a debata tak důležité a proto se vám tak nelíbí. Já proti modrým kartám nic nemám. Jsou modré, eh, barva mé frakce je také modrá, takže proti nic nemám. A za druhé, konec konců modrá je i barva vlajky Evropské unie, takže pokaždé, když máváte modrou kartičkou, no tak to potvrzuje, že i euroskeptici musí používat modrou barvu. Takže prosím, jen se klidně ptejte, mně se to moc líbí. Za GUE NGL má slovo pan Iglesias. Děkuji vám, pane předsedo. Poprvé, když jsem se zde přihlásil o slovo, bylo před 15 měsíci, kdy jsem zastupoval frakci GUE NGL a byla to pro mne velká čest. A byl jsem kandidátem na předsedu parlamentu tedy bojoval jsem s vámi, pane Šulci. Od té doby se v Evropě leco změnilo. Snažíme se Evropu změnit, aby nebyla tak krutá k těm slabým a aby nebyla tak schovývavá k těm mocným. Myslím si, že v tomto boji, eh, se kterým jsme před 15 měsíci začali, musíme pokračovat. Před 15 měsíci jsem hovořil o španělských bojovnicích, kteří bojovali proti fašismu Tedy hovořil jsem o těch, kteří chtěli zajistit sociálně demokratickou Evropu, Evropu, která by respektovala lidská práva. Ale i v této sněmovně jsme slyšeli zcela xenofobní projevy. Já jsem jasně řekl, že takoví lidé nikdy neuspějí. Slyšel jsem zde také eh, mnoho pokryteckých slov eh, a viděl spoustu krokodýlých slz, když se zejména hovořilo o lidských právech. Například pan Weber hovořil o tom, co by se třeba mohlo stát v Portugalsku. Nevím, třeba bychom ale mohli respektovat demokracii a lidská práva a přání vyjádřená portugalskými občany, která se vám osobně buď líbí, anebo se vám líbit nemusí. Možná bych eh, mohl říct i něco málo liberálům. Jsem zde 15 měsíců, za tu dobu jsem se bohužel nenaučil vaše jméno správně vyslovovat, byť jsem se to učil před zrcadlem. Vy hovoříte o demokracii a demokratech, ale je pravda, že jste souhlasil s ostatními stranami na téma těch základních principů. Nicméně vidíme, že i nadále dochází k té obrovské mizérii a k tomu ponižování, o kterém jsme hovořili už tehdy. Hovoříme opět o válce, rodiny na hranicích Evropy. A my jako Evropané nesmíme zapomenout na to, co válka znamená. Chudobu a utrpení. Nesmíme zapomínat na tyto pohromy. A pokud ponižujeme ty lidi, kteří čekají na našich hranicích, ponižujeme i Evropu jako takovou, pane Vébre. My se snažíme zajistit stát sociálního blahobytu, zajistit sociální práva a pracovní práva. A je potřeba vyzvat jednotlivé vlády k odpovědnosti, pakliže jsou tyto zaháčkovány finančními mocnostmi. Vy, pane Junkre, jako ministr financí jste podpořil tajná vyjednávání s nadnárodními společnostmi, a podpořil jste daňové sazby ve výši 1%, kdy eh, běžní občané museli platit daleko, daleko víc. Vy, pane Junkre, a lidé jako vy, pane Pitelo, kteří jste umožnili panu Junkrovi, že je dnes zde v této sněmovně, to znamená socialisté a EPP, vy jste se společně zasadili o to, že tu pan Juncker je, takže se netvařte, že jste najednou na straně všeho lidu. Je potřeba tuto koalici ukončit. Já bych eh, rád, eh, ještě co se týče Španělska, kdyby se španělská vláda zbavila lidí jako jste vy, než se do Španělska vrátím. Ale ještě než se tam vrátím, dovolte mi říct, že uprchlickou krizi nevyřešíme politikami a slzením. Vyřešíme ji pouze odpovědností a odpovědnou činností, odpovědnou politikou. Je potřeba budovat mír, ne podporovat válku. Je potřeba pomáhat těm, kteří prchají před utrpením. Není možné i nadále důstojnost Evropy takto demolovat. Děkuji. Děkuji. Za frakci zelených má slovo paní Harms. Děkuji. Pane předsedo, vážné dámy a vážení pánové, pane kolego Webre, pokud skutečně chcete přispívat ke konstruktivním řešením akutních situací, tak eh, prosím třeba zavolejte panu Zéhofrovi a řekněte mu, že než aby eh, veřejně něco vytruboval, aby si promluvil po telefonu s paní Merklovou a panem Freimanem. Já si myslím, že v jeho pozici by to bylo možné a asi by nám to všem prospělo, že? Zaprvé bych se ráda pokusila o této debaty vnést jednu věc. Nemyslím si, že hovoříme v první řadě o hluboké krizi Evropské unie. Krize a válka. To je něco, co se momentálně odehrává mimo Evropskou unii. Mnoho jiných národů má daleko větší problémy, než jaké zatím má Evropská unie. A pokud nepřestaneme eh, vždy v první řadě mluvit o nás a o našich vlastních problémech, tak nikdy nebudeme v pozici přispět, přispět k tomu, aby se třeba v Sýrii nebo například na jich od Sahary, nebo obecně na, v našem jižním středomorském sousedství něco zlepšilo. Pro mě je skutečně strašlivé, jak egoisticky se tato diskuse vede. Podle mého názoru eh, tento obrovský tlak eh, a tyto problémy, o kterých tady teď mluvíme, jsou eh, výsledkem takové skutečně velmi sebestředné, falešné migrační a uprchlické politiky, kterou provozujeme už celá desetiletí. Evropská unie si to už příliš dlouho dělala příliš pohodlné, tedy v, té dublinské, v tom dublinském nařízení se jaksi odstrkovaly ty problémy a vymezovaly se pouze na ty vnější hraniční státy a kdyby eh, nedocház, nezačalo docházet k tomu, že ve středozemním moři eh, se potápěly lodě s lidmi, byli bychom k tomuto problému asi naprosto lhostejní. Ono není vůbec jednoduché se z takovéhoto jaksi režimu odmítání dostat do eh, režimu eh, jaksi opačného, ale věřím, že Evropská unie je dost silná k tomu, aby to dokázala. Ovšem pouze pokud přestaneme s tím, že budeme do, nekonečna věci, abych tak řekla, rozdiskutovávat. Eh, pane Junkre, myslím si, že je potřeba dělat ještě více pro zlepšení situace uprchlíků v Turecku a v jiných sousedských státech Sýrie. Ale e, nelíbí se mi, a je to už velmi stará chyba, že se bavíme o něčem správném s člověkem, který ve své vlastní zemi dělá přesně to špatné. A hovořím o panu Erdogánovi. On zařídil, že jednu velkou mediální skupinu v Turecku obsadila policie a přesunula ji do rukou vedení lidí z AKP. Takže prosím, ještě popřemýšlejte o tom, jak to bude dál s Tureckem. Připadá mi naprosto eh, správné, že minulý víkend proběhl balkánský summit a považuji za skutečně průlom, že se konečně uznalo, že to, jak se věci dělaly v minulosti, eh, vedlo na Balkánu k humanitární katastrofě a že konečně Evropská unie se staví zodpovědně k této situaci a snaží se lépe postarat se o ty lidi, kteří k nám utekli a kteří k nám utíkají z toho důvodu, že jejich vlastní státy jsou ve stavu rozkladu, protože vnímají Evropskou unii jako prostor, kde se funguje ku prospěchu občanů. Mohu jedině podtrhnout, že Souhlasím také s tím, že kromě tedy toho hodnocení té situace jako akutní, potřebujeme přemýšlet o dlouhodobých změnách. Co nastoupí na místu Dublinu, jak bude vypadat budoucnost uprchlické a přistěhovalecké politiky EU a jakým způsobem uspořádáme své hranice, jakým způsobem je nastavíme tak, aby nedocházelo ani k militarizaci, ani k a priori odmítání všech, jak tak, jak se to děje u Frontextu, ale abychom mohli hájit evropské hodnoty hodnoty a mezinárodní právo i v rámci takové, řekněme, nové spravedlivé otevřenosti. A abychom jako takový mohli být i měřítkem pro všechny ostatní v oblasti evropské politiky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Harms. Za EFDD má slovo pan Faráš. Eh, děkuji, pane předsedo. Tato mm, uprchlická krize začíná přemáhat Evropskou unii a ano, je to existenciální krize, ale možná bychom se měli ptát sami sebe, jaká je pravá podstata tohoto projektu. Já jsem zde dnes slyšel hodně o právech. No, co takhle demokratická práva? To, co zde vidíme, je stále autoritář, autoritativnější Evropská unie, která drtí demokratická práva a pak si ještě na to stěžuje. Pokaždé, když dojde k nějaké krizi, Eh, v podstatě prohrává národní demokracie. V roce 2011 italský premiér Berlusconi, který zněl trošku euroskepticky, byl Eh, odstraněn a nahrazen loutkovým premiérem. To samé se stalo v roce 2011 i v Řecku. Pan Papandreou hrozil referendem o členství v EU, došlo k převratu a byl nahrazen loutkou. V této migrantské krizi zatím máme čtyři země, eh, nejvýraznější z nich je asi Maďarsko, které jasně říkají, že vůbec ne, se nechtějí podílet na migrantských kvotách EU a jsou drceny evropskými triky a musí akceptovat přesně to, co na poprvé odmítli. Eh, paní řecká ministrině si prasili, která vyhrála parlamentní volby, přijede sem, seděla zrovna tamhle, eh, řeklo se jí, že manifest není akceptovatelný a že musí být odstraněn. Takže tento týden jsme skutečně dosáhli toho nového, nej, eh, té nové nejvyšší prohluby, tady co se týká Portugalska. Rozmázla to média, a nevím, jestli to všichni vědí, po parlamentních volbách máme levicovou většinu se socialistickým plánem pro Portugalsko, ale pan Silva, portugalský prezident, jim up popírá eh, úřad vlády z toho důvodu, že reprezentují antievropské síly a umožňuje menšinové eh, menšinovému proevropskému premiérovi, aby zůstal v úřadu. A toto je moderní verze implementace Brežněvovy doktríny. To je přesně to, co se dělo státům, které byly součástí Sovětského svazu. Jasně se řeklo, už v případě Řecka, ale i v případě Portugalska, že země má demokratická práva pouze tehdy, pokud je pro evropský projekt. Pokud není, tak se jí ta práva okamžitě berou. Ale e, možná nic z toho nás nemá překvapovat. Jak nám konec konců řekl pan Juncker, demokratická volba proti evropským smlouvám neexistuje. A pan Schäuble, německý ministr financí, řekl, že volby nic nemění. Existují totiž pravidla. A já si myslím, že pro kohokoliv, kdo věří v demokracii, eh, Portugalsko skutečně je tou poslední kapkou, je to to poslední varování o tom, že tento projekt, aby sám sebe chránil a všechna svá selhání, ničí práva lidí jako jednotlivců a práva národů. Má země vždy věřila v parlamentní demokracii a to tak silně, že dvakrát v posledním století riskovala vše, aby bojovala za parlamentní demokracii nejen pro Británii, ale i pro zbytek Evropy. A já jsem přesvědčen, že pro nás, pro všechny, kteří věříme v demokracii a kteří chceme, aby demokracie byla opět eh, implementována, nabízí britské referendum eh, skvělou příležitost. Děkuji. Lauristin, bitte schön. Pan Lauristan? Mr. Farage, uh, Pane Faráč, vy jste srovnával situaci v Portugalsku, evropská země, že evropská země s Sovětským svazem bývalým. Vím, že nemáte zkušenosti se životem v SSR, ale my ano. Můžete prosím uvést případ, kdy Brežněv nebo nějaký jiný vůdce Sovětského svazu spochybňoval volby demokratických voleb v některých eh, republikách eh, bývalých, eh, bývalého SSSR? Eh, Já musím říct, že jsem tehdy nebyl uh, přítomen maďarskému povstání, tak se to stalo něco podobného v roce 68 v Československu. Uh, přečtu vám Brežněvovu doktrínu, kterou jistě znáte. Pokud síly, které jsou nepřátelské socialismu, se pokusí zvrátit vývoj v socialistické zemi směrem ke kapitalismu, tak se to stane nejenom problém dané země, ale společný problém. A Eh, pro všechny socialistické země. Myslím, že vy musíte, že byste měli vyškrtnout slovo socialistické a dát tam Evropská unie a bude to pasovat jako uh, ruk, ruka do rukavice. Das Wort hat jetzt für die ENF-Fraktion Herr de Graaf. Um, pan de Graaf. Když eh, kancléřka Merklová minulý eh, týden navštívila Turecko, tak spečetila mm, osud Evropy. Eh, Turecko se dostane do Evropy výměnou za omezení toku migrantů. Tady prostě Německo rozhoduje za ostatní. EU se sam, sama sebe zruší a stane se součástí nového osmanského impéria. Eh, hranice nemohou být vodotěsné, ale eh, obnova vnitřní hranic je tabu. Evropská elita by eh, se radši vydala na pospas ankarské vesty. Ehm, hmm, je to podobné jako z, když, když Erdogan potlačuje svobodu projevu, Až v roce 1913 tur, byli Turci vyhnáni definitivně z Balkánu. EU vrací e, na scénu náboženskou válku. V islámu jsou e, ženy druhořadými občany, e, dívky se prodávají jako nezletilé neměsty a přesto paní Marková říká, že islám patří do Evropy a tím popírá všechny křesťanské humanitární hodnoty a stává se komplicem eh, zneužívání v detenčních centrech, kde dochází k znásilňování persekuci křesťanů. A to se bude dít ve všech městech a vesnicích. To je islám. Eh, chce zabrat celý západ. My musíme zabránit této invazi, spečetit eh, hranice. Turecko se nikdy nesmí stát členem EU. Děkuji. Nyní eh, za nezařazené paní Doc. Děkuji, pane předsedo. Když poslouchám dnešní dopolední debatu, tak doufám, že to, co jsme slyšeli, je realističtější přístup k těm problémům, kterým čelí evropské národy při eh, v souvislosti s proudy uprchlíků a migrantů, kteří směřují do Evropy. Mnoho z nich utíká persekuci, ale obávám se, že původní odpověď některých evropských států eh, přivedla k tomu, že ještě více zranitelných lidí se vydává na pospas pašerákům a zneužíváním kriminálními gangy. pane předsedo Tosku, vy jste hovořil o zabezpečení hranic ehm, s tím, že dohody, i když dohody jsou s třetími zeměmi jsou možné, žádná třetí země nás nemůže nahradit v ochraně našich vnějších hranic. Pane předsedo Juncker, vy jste indikoval, že musíme zpomalit nekontrolovaný příliv lidí. Pokud je toto reálnější přístup, tak mm, je to samozřejmě jenom část odpovědi, která e, vyžaduje duální přístup, stabilitu v regionu, podporu ekonomického růstu. Já jsem znepokojena tónem komentářů některých lídrů v dnešní um, diskusi. Uh, abych se vyjadřila k tomu, co říkal pan Weber uh, jménem mých voličů v Británii. My nejsme národ extrémů, my jsme soucitný národ. Uh, který, vyž, který dal mandát naší vládě, aby eh, co, v, v syrské uprchlické krizi, my jsme třetím největším dárcem eh, pro uprchlickou krizi v Syrii a jedna z mála zemí, která chce která splní eh, rozvojové cíle milénia je hamba, že e, předseda rady a komise, i když jsme e, slyšeli hodně o roli evropských států a potřebě stále většího financování, tak vy jste ignorovali Eh, potenciální eh, příspěvek eh, států Brzkého zálivu při řešení této obtížné situace. Je na čase, abychom zajistili, že tyto státy se hostí své morální odpovědnosti za řešení této krize společně s námi ostatními. E Děkuji. Za EPP má slovo pan Royal. Tak už to funguje. Tak ještě jednou. Pane předsedo, kolegové a kolegyně. Otázka uprchlictví a, jak, a co s ní je obrovský problém. To eh, je na snadě. Mně eh, na tomto vadí jedna věc. Já od rána do večera poslouchám lidi, kteří tvrdí, jak je to složité. Druži, druzí se zabývají tím, kdo za to může. Třetí říkají, co jsme udělali špatně v minulosti. Pak se sejde rada. Na základě návrhu komise eh, se usnese na pár konkrétních opatřeních a pak se nic nestane. A to rozčiluje i naše občany. My jako politici máme problémy řešit, nejenom pojmenovávat. Máme na, za úkol věci řešit. A myslím si, že lidé se budou stavit k otázce uprchlictví úplně jinak, když uvidí, že se s ní efektivně potýká i politika. A musíme zkrátka dělat to, co je normální. To znamená, to, co se odsouhlasí, uvést v skutečnost. A to je úkol nejenom evropské politiky. Samozřejmě určité problémy bychom vůbec dnes neměli, kdybychom se vždy všichni přidržovali toho, co se na konkrétních grémích odsouhlasilo. Nemuseli bychom o věcech do nekonečna mluvit. A proto jsem velmi vděčný, že komise uspořádala to nedělní setkání. Sedli jste si, s těmi, kteří e, jsou tímto zasaženi a jasně jste si řekli, kdo co udělá. Samozřejmě tam nebyli všichni, nebylo to zasedání, které odpovídalo všem e, formálním kritériím. Samozřejmě nemáme všechna e, definitivní usnesení a tak dále, ale Mluvilo se a dohodly se konkrétní věci, které pomohou lidem a pomohou řešit tyto problémy. Já mám jedno jednoduché očekávání, že všichni účastníci, ať to byla komise, rada nebo parlament, eh, tedy rada teď má asi největší úkol, že zkrátka udělají to, co přislíbili. To znamená, že zaplatí peníze, vybaví komisi příslušnými možnostmi, aby mohla eh, něco také dělat a že zajistí, že Frontex bude akceschopný, že bude vybaven tak, aby mohl fungovat. Pokud členské státy něco nezvládají, máme přece nástroje, které jim mohou pomáhat. Takže to je to za, to, za co já jsem vděčný. Je to první krok správným směrem. Děkuji vám. Eh, Milí kolegové, kolegyně, ještě než budeme pokračovat s pořádem jednání před kolegyní Fajon, dovolte, abych vás poprosil respektovat čas, který vám byl přidělen, protože máme ohromný sklus. Musíme samozřejmě hlasovat. A čekají nás ještě i projevy pana předsedy Tuska, pana předsedy Junkera, kteří musí vystoupit ještě před samotným hlasováním. Samozřejmě, že potom nás čeká dlouhé hlasování a od 15.00 další jednání, takže prosím skutečně všechny vás, prosím, abyste reprezentovali, abyste dodržovali svůj čas a nyní má slovo na jednu minutu paní Fajon. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já jsem navštívila receptní centrum na našich hranicích ve Slovensku a byla jsem tam hned vedle tisíce unavených eh, lidí. Přece samozřejmě nechceme, aby se vraceli zpět do šílených podmínek, aby skončili někde v řekách. Chorvatsko musí rovněž, rovněž respektovat veškeré evropské veškerá evropská pravidla, když hovoříme o, solidari- o solidaritě, musíme zároveň být důvěryhodní. My e, u nás bohužel, ale já když hovořím u nás doma, tak najednou zjišťuji, že evropští vedoucí představitelé podkopávají tyto hodnoty, dostávají se lidé, se vrací do nějakých neidentifikovaných míst eh, bez těch e, oficiálních No, hotspotů. Vidíme tisíce, tisíce lidí, kteří překročili hranice Slovinska. Slovinsko se ovšem dostává na hranici chaosu, není schopno řešit, zvládá tuto situaci a samozřejmě, že xenofobie poroste. Není pravda, že nemůžeme nic udělat. Ovšem někteří si to nepřejí ti, kteří nechtějí udělat rozhodnutí ehm, dobře a to neudělají, ale takové rozhodnutí udělají lidé, kteří mají srdce a rozvahu. Pan Legutko má slovo. Děkuji za slovo, dámy a pánové. Počty, čísla, na tom rovněž záleží, ano. Ovšem čísla jaksi nejsou vyrovnaná. 700 tisíc lidí, migrantů se dostalo do Evropy v letošním roce. Ovšem zároveň nám je řečeno, že 800 tisíc lidí překročilo hranice Německa a že každý den je to pět tisíc lidí, kteří překračují rakouské hranice, dále jsou zde balkánské země, země Středomoří a v podstatě nemusíte být matematikem, aby se zjistili, že těch 700 tisíc asi zřejmě není správné číslo, že by to mělo být asi vyšší číslo. Kancelářka Merklová v našem Hemisíklu řekla následující věc. Asi 60 milionů lidí pravděpodobně příští rok opustí své domovy v těchto turbulentních částech světa a bude hledat lepší budoucnost někde jinde ve světě. Pan předseda Tusk nám řekl, že to, co v současné době přežíváme, může být srovnáno s velkou migrací lidí v předhistorické době. Pokud by alespoň třetina těch 60 milionů lidí se chtěla dostat do Evropy v následujících letech, bude to představovat v podstatě vlastně na našem teritoriu další středně velký národ. Co z toho vyvodíme? Tím, že budeme zamezovat těmto problémům čísel, že se tomu nebudeme věnovat, tak podle mého názoru politikové zakrývají závažnost celého problému. Druhá věc, nástroje, jež navrhujeme na evropské úrovni, jsou zřejmě neadekvátní. A třetí záležitost, mám takový zvláštní pocit, že tyto nástroje se využívají spíše pro prosazování Evropské unie nad pravomoce států a toto je mm, skutečně v podstatě v současné době nebo v rámci této největší výzvy, které, kterou řešíme od druhé světové války. Bohužel eh, strategii sice máme, ovšem není to úplně uspokojivé s ohledem na to, co nás čeká do budoucna. Děkujeme a nyní má slovo pan Depré na 1,5 minut. Ah, Vážený pane předsedo, jestli dovolíte, nejprve bych rád poděkoval panu předsedovi komise za iniciativu i těch 17 bodů, které byly schváleny v neděli ti, kteří viděli ty šílené obrázky uprchlíků, dětí, eh, nemocných, kteří se snaží dostat před tu řeku, eh, vědí, co znamená humanitární krize. Co to znamená? Naše externí hranice jsou společnými hranicemi. Vy jste to připomněl a to, co je společné, to musíme řešit společným způsobem. Prostě my nemůžeme říci, že, nemůžete mi říci, že Frontex ve stávající období představuje adekvátní nástroj. Ne, Frontex v realitě v podstatě je jakýmsi pouze pouze prosebníkem, který neustále prosí o nějaké materiální, materiální pomoc, odborníky, pohraničníky. To není prostě operátor, který skutečně organizuje. Prostě nemůžeme pokračovat tímto způsobem. Pokud chceme společné hranice chránit společným způsobem, tak Frontex musí být posílen, musíme zde mít skutečné pohraniční stráže Evropské unie, které musí podléhat společnému provozovateli, operátorovi zároveň jste hovořili o tom, že musíme mm, spolupracovat s Tureckem, s trantími zeměmi. Ano, to je pravda. Ovšem jednání eh, s, eh, eh, s Erdoganem, který v podstatě vlastně zneužívá tuto situaci a který neudělá nic proti pašerákům, pašeráci, kteří v Bodrumu eh, eh, vzkvétají, tak to skutečně to, to není úplně nejvhodnější postup. Musíme samozřejmě požadovat pomoc ze strany Turecka, ovšem my musíme konjunkturálně postupovat rovněž a ne strukturálním způsobem, pokud ten přístup Turecka nebude strukturální. Děkuji. Děkujeme. Albion Guzman je dalším řečníkem. Gracias. La policía eslovena... Děkuji za slovo, pane předsedo. Slovinská policie použila slzného plynu proti mm, migrantům, a to je liberální vláda v Maďarsku je to vláda, která patří do rodiny EPP, využívá psy a um, různé další nástroje na svých hranicích. Bulharská policie zastřelila Pakistánce na svých hranicích nedávno. Čili skutečně, když se podíváme na to, jak Evropská unie přistupuje k migrantům, to je například i takový příklad České republiky, která je um, tyto uprchlíky dostává do táboru, které připomínají koncentrační tábory, označuje tyto lidi. My prostě potřebujeme respektovat lidská práva, ovšem to, co vidíme v současné době, to je, to je mm, flagrantní nerespektování lidských práv. Různé politické skupiny vylučují Um, různé eh, části svých stran, které nerespektují základní práva. To je ovšem, pane Pitelo, i um, určité části vaší strany podkopávají mm, eh, lidská práva a solidaritu. Omlouvám se, mám. Akceptujete modrou kartu? Ano, prosím. Pan Petrle. Děkuji, pane předsedo. Já musím reagovat na toto velice mm, eh, nepěkné prohlášení kolegy ze Slovenska. Jak byste reagoval vy, kdyby vznikl konflikt mezi migranty samotnými? To musíme řešit, aby se to nerozšířilo do něčeho horš- na něco co horšího. Slovenská policie se chovala zodpovědně. Yo creo que actuar de manera responsable. Eh, je třeba respektovat lidská práva, ne, nepoužívat proti lidem, kteří, lidem, kteří utíkají před válkou, slzný plyn a podobně. Je třeba respektovat lidská práva. Děkuji. Pink Keller. Děkuji. Já nejsem až tak zklamaná tím, co se e, tím výsledkem z neděle, protože konečně se hlavy, se hlavy států uvědomily, že máme humanitární krizi. Je zjevné, že uprchlíci potřebují přístřeší, potraviny, vodu a konečně to máme v závěrech, takže doufejme, že všechny tyto věci budou poskytnuty. Také jsem ráda, že Ženevská úmluva Eh, a její soulad s evropským právem byla zdůrazněna. Nevím, jak to jde dohromady s vracením lidí zpět do Afghánistánu. Afganští uprchlíci jsou uznáváni jako uprchlíci v rámci EU. Téměř plní eh, práh 75% nároku na relokaci. Afghánistán není bezpečné místo. A znovu, ten minisummit eh, v neděli neřešil klíčovou otázku nového spravedlivého distribučního systému pro členské státy i uprchlíky a přístupu k právu. To je třeba řešit, nikoli eh, budování nějaké pevnosti Evropa. Pan Paxas, jedna minuta. Vážení kolegové, po eh, Evropském summitu mm, zaprvé konečně eh, bylo přiznáno, že Evropa nechrání své vnější hranice, byly dohodnuty určitá opatření jejich zavedení, což je pozitivní. Dále Evropská země bude dávat k dispozici prostředky pro azijské a africké země s nadějí, že to zastaví proud uprchlíky, což je naivní. Za třetí nová migrační politika, eh, podle které Evropa by měla otevírat své hranice pouze uprchlíkům z válečných regionů. Závěry musí Mm, se mm, hovořit také o ubytování uprchlíků ze strany některých členských zemí a jejich vlád. Neměli bychom se, eh, se představovat, že situace je jiná, než je. Ano, vidíme zde mnoho samitů, ovšem migrace roste. V, v Kalém bylo řečeno že e, v této oblasti Například žádají, aby lidé, e, lidé se musí vystěhovávat, protože migranti jsou nesmírně agresivní, je zde anarchie, za kterou je odpovědná Evropská unie, servilní vlády, které nejsou schopny e, řídit své hranice. Proto summit ve Baletě nic nezmění, protože vlastně se bude snažit podporovat legální cesty migrace a posilovat ochranu migrantů. Tyto návrhy jsou nezodpovědné a já si myslím, že bychom měli okamžitě zrušit platnost šengenských dohod a posílit národní hranice a jejich kontrolu, tak aby migranti se dostávali do vhodných center a ne, aby tato trvával tento chaos. Čili toto je jasný signál, který bychom měli vyslat. Děkujeme. Další řečník má slovo na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Co se týče rady a závěru, které přijela, tak to je výsledkem paniky, které propadly evropští lídři, protože čelí obrovskému přívalu nelegálních migrantů. Jediná věc, která se samitu povedla, je si upgradeovat úlohu Turecka. Turecko je do velké míry zodpovědné za zhoršení migračního problému, místo toho, aby Evropská unie řekla Turecko, vy jste e, kandidátskou zemí a neplníte konecká kritéria. Místo toho Eh, aby jim řekli, že mají plnit své povinnosti, tak Unie umožňuje tisícům nezákonných přistěhovalců vstupovat na území Řecka. Zároveň prostřednictvím kroků kancelářky Merklové se Erdoganovi nabízí 3 miliardy, se mu nabízejí 3 miliardy euro. I přesto, že nedělá to, co má. A ta částka byla zdvojnásobena. Pan Křib má slovo. Děkuji, vážený pane předsedo. Já souhlasím s tím, co řekl pan předseda Tusk. Migrace to je výzva, která mění nejenom Evropu, nejenom Evropskou unii a to, jak vypadá Evropská unie, jak je strukturována, ale zároveň je to výzva, která má dopad i na politické uspořádání v jednotlivých zemích. Těch 70 700 tisíc migrantů. Já nevím, zda je to číslo skutečné, pravdivé, tyto eh, lidé, kteří se dostali do Evropské unie v poslední období. To je humanitární existenciální problém. To je obrovská krize, je to výzva pro mnoho zemí, ve kterých nyní žijí tito migranté. Ovšem, já si myslím, že je dobré, že Evropská unie se rozhodla pomáhat eh, u zdrojů migrace v Africe, na Blízkém východě, že toto rozhodnutí bylo přijato právě 23. října na Evropském samitu. Myslím si, že je dobré, že si všichni uvědomujeme prioritu ochrany našich hranic, že to je naše hlavní priorita, že nemůžeme pomoci mm, samozřejmě konsekventně tím, kteří zde již jsou v Evropské unii, pokud ty, ty, tyto hranice budou propustné, protože to v podstatě vyvolá další migraci bez ohledu na to, eh, že samozřejmě eh, místa, jakým je, jako Syrie, kde je obrovská humanitární krize, bude nadále hm, bohužel přispívat eh, Eh, migraci. Dále jsou to, je to otázka toho, zda finanční prostředky, které, um, které posíláme například na Blízký východ, jsou dostatečné. To je otázka nekonečná. Ovšem v Turecku tam bychom měli pomoci. Tam 2,5 milionu migrantů již žije a je obtížné říci, že bez této pomoci um, si budou schopni pomoci sami, že Turecko zabrání další migraci. Zde členské státy musí pomoci Turecku. A zároveň je zde určitá naděje na zlepšení situace v Libii, tam musíme udělat vše proto, abychom opravdu spolupracovali na mezinárodní úrovni i s OSN. To všechno je velice důležité a musí to být efektivní, abychom bojovali proti této obrovské humanitární krizi. Vážený pane kolego, akceptujete modrou kartu? Ptá se pan předseda. Akceptujete modrou kartu? Byla tam modrá karta? Ptá se pan předseda. Ano, takže prosím. Eh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, vážený pane kolego, vy jste se vyhýbal číslům a konkrétním indikátorům, ale eh, mám na vás otázku. Máte k dispozici nějaká konkrétní čísla, ať už počty nebo poměry migrantů, kolik z nich má nárok na získání azylu a kolik je těch, které bychom měli navracet? Děkuji. kolego, Vážený pane kolego, já jsem nehovořil o tom, jaké jsou skupiny mezi těmito migranty. Jistě jsou tam i političtí migranti, jsou tam ekonomičtí migranti, kolik tam je těchto lidí, to já jsem se o tom nezmiňoval. To samozřejmě musí být posouzeno, musí dojít k registraci těchto lidí a poté budeme tato čísla mít k dispozici. Zatím tato čísla nemáme. Víme pouze, že je to asi přes 700 tisíc lidí do října letošního roku. Ovšem všechny tyto počty to bude muset ještě zjistit. Máme zde předsedu rady, předsedu komise, kteří rovněž se zmínili o této problematice potřebujeme odborníky, potřebujeme specialisty, kteří budou schopni říci jasně, který migrant je mm, jakého typu. Děkuji. Domnul Fleckenstein. Děkujeme a nyní má slovo pan Fleckenstein. Eh, eh, eh, Vážený pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, já už nechci mluvit o, tom, o té schůzce lídrů, protože je to už tak dost strašné, o čem hovoříme jako o úspěchu. Rád bych eh, spíše podpořil komisi a konkrétně pana Timmermanse, aby dále důrazně vedli jednání s Tureckem. Jednak eh, Turecko si to zaslouží, protože se potýká s otázkou syrských uprchlíků a za druhé nám to umožní vytvořit struktury, abychom se s tímto mohli lépe vyrovnat. Je potřeba spravedlivěji zacházet jak s uprchlíky, tak s těmi, kteří je přijímají. Ovšem zároveň není možné hodit přes palubu naše přesvědčení, naše hodnoty. Nemyslím si, že si někdo myslí, že se to děje, ale musíme si jasně říci, že pouze morálkou a morálně tento problém nevyřešíme. A za druhé bych vás chtěl poprovi, poprosit, abyste se ze všech sil zasadili o to, abyste s USA a s Ruskem vyjednali ukončení společně ještě se Saudskou Arábií a s Iránem eh, ukončení války v Syrii. Bez takovéhoto pragmatismu s touto uh, tragédií nikdy neskončíme. Děkuji, pan Marias má slovo na jednu minutu. Děkuji. Pane Junkere, Minulý týden eh, bez ohledu na bouřky za posledních pět dní, eh, přistálo na ostrově Lesbos více než 10 tisíc dalších nových uprchlíků, bez ohledu na to, že populace tohoto ostrova je pouze zhruba nějakých 70 tisíc lidí. V porovnání s počtem obyvatel jednotlivých členských států a s přihlédnutím k procentním sazbám vydaných Evropskou radou, u nás je teď daleko více uprchlíků, než kolik bylo odsouhlaseno v té redistribuční tabulce. A to v době, kdy na nás tak tvrdě dopadá memorandum. Z Řecka se nesmí stát jen obrovská favela eh, pro uprchlíky a migranty. Je potřeba, abyste toto, pane Junkre, konečně pochopil. Musíte také pochopit, že ochrana námořních hranic je eh, pro Řecko, ne pro nikoho dalšího. Je potřeba přestat neustále ustupovat Turecku, protože oni jsou právě na špici té sítě překupníků. Kolega Weigl. Eh, děkuji. Pane Junkre, eh, díky za to, že jste uspořádal tu schůzku lídrů. Moc se mi nelíbil váš kritický tón, co se týkalo šéfů států a vlád na západním Balkáně. Myslím, že musíte být kritický vůči všem. Šéfové těchto států řeší problém, který přesahuje jejich kapacity. Proto byli tak nervózní, ale přesto ta schůzka byla užitečná. Má země Slovinsko, je země malá, leží eh, na tom západobalkánském kanálu, který využívají desítky tisíc uprchlíků a migrantů. Dnes jsme v podstatě eh, součástí tohoto kanálu všichni. Řešíme problém, který nezavinila ani příroda, ani osud. Je to problém způsobený katastrofálními rozhodnutími politiků. Tyto masy lidí, které přicházejí z těch nešťastných států, jsou zkrátka zde. Přišli za námi, tak jak se to dělo čas od času v minulosti. A i v minulosti jsme přijímali mnoho lidí eh, z různý, s různými náboženskými vyznáními a z různých kultur. Ale dnes je už Evropa jiná. Musíme se přidržet našich hodnot a jednat na jejich základě nejenom jako Evropská unie, ale i jako jednotlivé státy. Společně s nevládními organizacemi a občanskými eh, organizacemi musíme jednat tolerantně, abychom dosáhli politického řešení situace na Blízkém východě. Děkuji, pan Papadimulis, na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane Junkre, pane Tusku, je čas, abychom přestali jen mluvit a začali i jednat. Zatím se vše pouze odkládá a to i provádění těch rozhodnutí, která již padla. Nyní potřebujeme životaschopný evropský humanitární přístup, tedy humanitární ve své podstatě, abychom se vypořádali s otázkou migrantů. Pokud tento postup mít nebudeme, ohrozí to celý proces evropského sjednocování. Tomu procesu bude hrozit zhroucení. Zároveň vidíme eh, že xenofobně rasistické sentimenty jsou na vzestupu. Má země, Řecko, tuto zátěž na svých bedrech neudrží samo. Není možné, aby se z Řecka stalo jakési překladiště lidských duší. Každým dnem se ze středozemního moře stává větší a větší hřbitov. Kdy se konečně zaměříme na Dublin 2? Kdy se konečně zaměříme na mírotvorné evropské iniciativy, které ukončí konflikt v Sýrii? Kdy konečně něco uděláme o paktu stability pro země, které nesou hlavní zátěž eh, této krize na svých bedrech? Děkuji, paní Luňáček. Děkuji, pane předsedo. I... Je pozitivní, že se uh, hlavy státu sešly, protože budoucnost v Evropě je v tom, aby ti, kdo rozhodují, seděli spolu u stolu a ne, aby uh, se stavěli osnaté dráty, ale aby u stolu našli společné řešení. To by mělo být normální. Bohužel tomu tak ještě není je nutné. Uh, aby existovala podpora i těch, u těch zemí, které ještě nejsou v Evropské unii, jako jen Balkán, kde lidské životy. Jsou to uprchlíci, kteří uh, utíkají před válkou. A co ještě chybí, je to, že členské státy eh, to tedy, co slíbili, tak aby implementovali peníze a spravedlivé rozdělování uprchlíků pro vš- do všech členských zemí. To je taky na vás, pane Tosk, abyste konečně vyvíjel tlak na členy rady a řekl jim, že toto musí splnit. Společný asilový systém, to bude potřeba eh, teď a nikoli se eh, mezi sebou dohadovat a řečník byl přerušen, pan Castaldo. Pane předsedo, um, když se hodně diskutuje, je velký problém. To se taky dá tak eh, to popsat, pokud jde o Balkán a um, ehm, prchlickou krizi. Je tady slábnoucí eh, naděje uprchlíků, obrovské počty uprchlíků, kteří přešli přes Chorvatsko, o čem mluví závěry o integrovaném řešení ochrany hranice, uh, Eh, Frontexu, o eh, narušování zločineckých sítí pomalými, drobnými kroky. Tady je Damoklův meč, který nad námi visí. Hovoří se o tom, že je třeba zlepšit přístup k právu, ehm, revizi Dublinu 2, jakým způsobem změníme naši politiku vůči Sýrii a tak podobně. Je tam jenom drobná zmínka konkrétních kroků, které by směřovaly k podpoře hospodářství v Africe. Jaké kroky by to měly být, nikdo neví. Na druhou stranu se tady vykresluje Erdoganův režim jako mm, nejlepší přítel. Skutečný problém není to, co řekl pan Weber, který se týká rozdrobení jednotlivých skupin. Jde o to, že se využívá nekoherentnost, že se je ohrožována demokracie, zatímco Evropa takto diskutuje, tak lidé trpí a dějí se tyto věci, že to je obrovské pokrytectví. Jak eh, daleko může zajít eh, cynismus? Juncker gratuluje Merklové k jejím eh, výsledkům v průzkumech, co se týče migrační politiky. Myslím, že evropští občané si uvědomili, že Unie nebere ohled na jejich názory, že je daleko od demokracie. Podívejte se na volný obchod eh, zboží a volný pohyb lidí, jak se to zneužívá, jak to vede k největšímu přesunu mas lidí. Eh, je evidentní, že se jedná o určitý puč, který organizuje Evropská unie. Když se podíváte na Portugalsko, je to jasný příklad vydírání, mhm, vynucování eh, pravidel v oblasti migrace. Děkuji, pan Papadakis, jedna minuta. Pane předsedo, toto je velmi nebezpečné pro migranty a evropské občany, ten mini summit. Jedna věc je, eh, aby řecká vláda řekla, že se vyhnuli tomu nejhoršímu, ale nyní musí v podstatě vytvořit masové koncentrační zóny pro migranty které eh, tam v podstatě budou um, zadržováni jako v určité enklávě, než se nám eh, podaří prosadit eh, Dublinskou úmluvu. Co se týče vracení, co to znamená? To znamená, že se vlastně lidi odešlou zpátky do zemí, kde stále probíhá válka, a nyní jsme svědky koncentrace sil. Lidé jsou vlastně naháněni jako ovce do eh, neexistujících vnitřní hranice, za ne- neexistující vnitřní hranice. Musíme pomáhat uprchlíkům, ne prostě uh, mm, uh, jenom reagovat na požadavky kapitalistů a monopolů. Pan Lamasur, Vážený pane předsedo, myslím si, že toho už bylo dost. Naše pokrytectví, naše bezmocnost. Měli bychom si vzít uh, um, určité ponaučení z této migrační krize. První ponaučení. Evropa není schopna reagovat na krizovou situaci. Máme zde problém s řízením připravujeme se na Klimatické oteplování v roce 2040. Ano, to se nám povedlo. Ovšem zachránit stovky eh, tisíc uprchlíků u nás, toho nejsme schopni. Je to chaos, je to chaotická krize, chaotické řízení, dále je to finanční krize. 100, milio, 100 miliard, miliard dolarů, které chceme věnovat na boj proti s klimatickým oteplováním. Ano, to skutečně jsme schopni ovšem zachránit několik tisíc lidí na našich hranicích okamžitě. Tam najednou nemáme dostatek finančních prostředků. Za několik e, dní jsme v podstatě vlastně přijali e, rozpočet na rok 2016, ovšem je nedostatečný. Všichni, ano, souhlasíme v Evropě s tím, že bychom měli pomáhat těmto lidem, ovšem nikdo nechce platit. Ani chudí, ani e, bohatí, ani velké země, ani malé země. A třetí ponaučení není. Nakonec to je politické pokrytectví ve všech našich zemích a to na všech úrovních a v podstatě téměř ve všech našich skupinách, protože v podstatě se zakrýváme za naše hodnoty, hovoříme o e, křesťanských hodnotách, o laicitě, o proletářských zemích a všichni samozřejmě se oháníme Všeobecnou deklaraci lidských práv. Ovšem ve volebním diskuru a v podstatě v, těch, v tom tichu volebních místností bojovníci za tyto e, hodnoty najednou Eh, mlčí a ženy a děti trpí u nás, na našem území, protože jsou jiní jako my nebo protože přichází z jiných zemí a právě proto bychom skutečně měli obnovit tyto naše hodnoty eh, eh, v evropské. Děkuji, pane předsedo Junkere, za to, že se nám to připomněl. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda, vážený pane Lamasure, jste ochotní přijmout modrou kartu. Dva kolegové se přihlásili s modrou kartou prosím vás, není to, není to možné, říká pan předseda, bohužel. Já nevím, jak pan Lebereton, pan Frunzulika požádali, Moc bych vám chtěl poděkovat, milí kolegové. Vím, že jste se přihlásili, ovšem skutečně nemáme čas. Opravdu, já vím, že to není spravedlivé, ovšem musíme přistoupit k tomuto kompromisu. Ještě jednou vám oběma děkuji a nyní paní Zipel. Evropská unie je dobrovolno eh, společenství, ale eh, její členové se zdali části suverenity a společnou, mají společnou odpovědnost. Nové a strané eh, členské státy občas tomu, na to zapomínají a propadají národnímu egoismu. Lepší kontrola hranic, musí mm, ovšem umožnit legální cestu pro uprchlíky všude v Evropě a musí zajistit individuální právo na azyl. Současné kapacity k registraci uprchlíků mohou fungovat pouze, když v krátké době ehm, dojde k rozdělení, přerozdělení mezi všechny evropské státy, bude zorganizována integrace a současně se situace eh, pro uprchlíky v dalších zemích zlepší. Eh, daňová spravedlnost bude také důležité téma, kterým se budeme muset zabývat. Národní egoismus není řešením. Členské státy musí jednat jako solidární společenství, jako Evropská unie. Pan Stevens, jedna minuta. Paní Stevens, pardon. Um, Vážení kolegové, jediným výsledkem tohoto eh, summitu je, že další sta tisíce eh, míst eh, přijetí uprchlíků na Balkáně vzniknou. Kromě toho je tento exodus do Evropy především hosp- zneužívan především hospodářskými migranti, protože jsou lépe zorganizováni. Komise chce stanovit praktická pravidla, takové řešení je Eh, prezentováno. To eh, je v souladu s mezinárodními pravidly, eh, mm, jejíž modalita nelze, jejíž modalitu nelze ověřit. Mm, přes Řecko proudí mili, půl miliardy lidí do Evropy. Turecko používá tyto uprchlíky jako jaksi směné zboží za e, liberalizaci víz. E, lepší o, je třeba lepší ochrana evropského pobřeží. Proč? Protože Evropská unie už není schopná nebo ochotná chránit vnější hranice EU. Má morální povinnost e, uzavřít tyto uprchlíky mimo otevřené hranice da União Europeia e do Conselho Europeu, a máscara da solidariedade. V rámci Evropské eh, rady se neustále ukazuje, že solidarita končí. Všechna tato zasedání jsou v podstatě zasedání o tom, jak co nejefektivněji migranty z Evropské unie odstranit. Prosazují se různá represivní opatření, zatímco by bylo potřeba, aby e, se zejména prosadila opatření o odesílání zpět ilegálních migrantů. Dokonce se uvažuje o e, uvězňování lidí. s migranty se zachází jako s kriminálníky. I ze strany České republiky dochází k výrazné kritice. A v této situaci není možné pokračovat. Jsou zde tisíce migrantů, na které útočí různé polovojenské skupiny a myslím si, že bychom se v první řadě měli zaměřit přímo na to, co se děje v terénu. Děkuji paní Žolí na jednu minutu. Vážený pane předsedo komise, vážený pane předsedo Evropské rady. 11. a 12. 11. proběhne ve baletě eh, summit u migrace, ohledně migrace. Ovšem tato diskuze eh, samozřejmě, která se týká nelegální migrace, to samozřejmě bohužel asi pravděpodobně se nebudou týkat těch hlavních rozhovorů. Já si myslím, že bychom měli mít společný přístup. Evropa ho není schopná a proto některé členské státy samozřejmě nechtějí militarizaci svých hraní nic a nechtějí pod podpisovat nějaké autoritářské dohody. Tento summit, který načeká, by neměl posílit nějaký kartumský proces. Zneužívání migrantů by nemělo znamenat to, že zde budeme prodávat naše hranice nebo budeme zde zavádět nějaké pochybné vojenské postupy. Musíme mít jasné možnosti pro migranty, musíme mít eh, právně akceptovatelné možnosti a musíme

Dámy a pánové, eh, aktuální nebo současný přesun lidí z ehm, Afriky do Evropy, to je jeden z příkladů, kdy skutečně potřebujeme mezinár- silné mezinárodní společenství, které by zajistilo, aby došlo k mír, aby byl mír v, eh, v regionu, které by dále zajistil pomoc eh, občanům, kteří pomoc potřebují a vytvoření bezpečných zón v regionu. To je úkol mezinárodního společenství, ale Evropská unie dělá pravý opak. Rozhodující činitele v podstatě o tom chodí okolo problému a nejsou schopni přijmout jasné rozhodnutí. Ti, kteří vyvolali celý chaos, kancléřka Merklová, která řekla um, Arábii, Africe, můžete sem všichni přijít. A rakouský kancléř Feynman, který um, je, pouštěl přes Rakousko, to jsou ti tedy viníci. A ka- všichni mají své povinnosti, které musí plnit především ve vlastní... Řečník byl přerušen. Pan González. Pane předsedo, velice, jen velice pomalu řešíme eh, tuto krizi humanitárních rozměrů. Uprchlická krize se stává skutečnou institucionální krizí. Členské státy neimplementují opatření navržená komisí, nepracujeme na společné asilové a uprchlické politice, neřešíme prapůvodní příčiny válek, vytváříme nové vnitřní hranice, zatímco bychom spíše měli posilovat naše vnější hranice a doufáme, že naše problémy tak nějak za každou cenu vyřeší někdo jiný. A v podstatě si jenom přehazujeme vinu za to, co se děje jako horký brambor. A já se musím ptát, je to proto, že si Evropská unie neuvědomuje ten problém nebo ho nedokáže vyřešit? Proč řešíme ty problémy takto pomalu. A je to právě ta pomalost, která nahrává euroskeptikům a xenofobům. Uprchlická krize začala jako humanitární krize, teď se stává krizí politickou. Čeho chce Evropská unie dosáhnout? nechce mít více uprchlíků, ale zároveň nechce řešit příčiny válek, kvůli kterým uprchlíci utíkají. Dokud tomuto nepřijdeme na kobylku, dokud nepochopíme, že jsou to války, které nutí lidi utíkat, dokud nepochopíme, že válka v Sýrii je válka vedená také mimo jiné proti Evropě, do té doby nebudeme schopni uprchlickou krizi a problémy, kterým Evropa čelí, vyřešit. Problémy uprchlíků a Evropské unie jsou stejné. Bojujeme společný boj. Pan Weidenhölzer, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád za tuto iniciativu komise Eh, protože si zaslouží veškerou naši podporu. Já jsem byl v těchto týdnech několikrát na tom balkánském eh, kanálu, v Pase, eh, Prištině a jinde. A když se podíváte na ty lidi, kteří tam jsou, vidíte, že jsou to lidé zklamaní, lidé oklamaní, žijící v hektickém tempu a snaží se dostat do Evropy. Do Evropy vypadá to v skutečně jako exodus. Každým dnem tam přichází více než 7 tisíc lidí. Je potřeba toto tempo sklidnit, je potřeba sklidnit celý ten vývoj. Jde zejména o to, abychom okamžitě a velkory se začali poskytovat pomoc do těch zdrojových států, abychom efektivně zavedli funkční hotspoty a abychom vybavili personál tak, aby mohl s uprchlíky pracovat. Je potřeba také vytvořit ubytování, které odolá tamním zimním podmínkám. Děkuji. Děkuji vám. Pan Škripek, minuta. Vážený pan předseda, za jednu z priorit utečen... Pane, vážený pane předsedo, za jednu z priorit eh, uprchlické krize považuji ochranu vnější hranice. Příkladem spolupráce je společné vysílání policejních sil do eh, Maďarska, kterou dělají země ve čtyřky úlehou. Úloha Turecka je klíčová. Řekněme však pravdu. Finanční a humanitární pomoc Turecku měla přijít dříve. Evropská unie nesmí ustupovat od svých základních hodnot ani při formování politické dohody s Tureckem. Turecko žádá zrychlení přístupového procesu, je ale nepřijatelné, abychom obchodovali s pravidly, která musel splnit každý z členských států proč právě v nedávné minulosti Angela Merklová navrhla Turecku tzv. privilegované partnerství místo reálného vstupu Turecka do EU a nyní pod tlakem a v panice měníme tento postoj. Nabídněme Turecku, co potřebuje k zastavení migračních toků do Evropy, ale nemodifikujme náš rozumný přístup. Stav lidských práv nebo svoboda médií jsou dostatečným svědectvím potom, zda země chce nebo dokáže plnit přístupová kritéria. Um, Paní Sakorafa, jedna minuta. Pane předsedo, mě by zajímalo, jak dlouho komise a rada bude ještě schopna pokračovat v diskusích o tom, jak e, budou řešit humanitární krizi. Vidíme na obrazovkách tyto obrázky, vidíme e, všechny ty samity, a je skutečně urážka pro miliony uprchlíků a tisíce lidí, kteří zahynuli. Je to také smutný den pro evropskou civilizaci. Německo eh, nyní um, se snaží o to, aby se jich a, a Řecko stalo obrovským koncentračním tábořem a vytvořily eh, uh, se uh, uzavřené hranice v rámci Unie. To je nebezpečná hra destabilizace s Tureckem. Eh, z Řecka, uh, hrozí tedy uh, ohro, uh, hrozí, že budou ohroženy celá politika rozšiřování a práva Řecka. Um, Bratké základy Evropy jsou nyní vystaveny bouřím otevřeného moře. Toto nebude dobré pro nikoho z nás. Děkuji, paní Atkinson, jedna minuta. Pan Petel eh, skutečně dospěl až na samé dno, když nám řekl, když nás, eh, když nás označil za virus. Řekl, že je špatné chránit národní zimní. Já jsem, zájmy. Já jsem tady proto, abych chránila národní zájmy, aby Britové odešli odsud, protože naše národní zájmy nejsou ochraňovány zde. Pan Juncker, pokud má pochybnosti, svolá summit. A samozřejmě přijde tam další pan z Lucembursko. E, myslím, že stačí jeden Lucemburčan, aby mluvil o e, migraci a přitom do Lucemburska se netlačí ani jeden migrant. E, počet migrantů v Kale, naopak, kteří se snaží dostat do Británie, se zdvojnásobil na 6 tisíc. Už jsem řekla, většina těchto lidí nejsou uprchlíci, jsou to ekonomičtí migranti není překlad do francouzštiny, to je jedno, já budu pokračovat. Moji eh, posluchači jsou v Británii, jak jsem řekla, to nejsou uprchlíci, jsou to ekonomičtí migranti a není, jejich problém není eh, hlavním, není bezpečnost, ale ekonomické zisky. A lidé v Kale, kteří eh, se snaží dostat do tunelu, jsou většinou agresivní mladí muži. Já jsem byla v Eurostar včera a viděla jsem počet migrantů, kteří seděli na kolejích. Policie je nezadržela, nedeportovala a to je chyba. A proto se to tady celé rozpadne. Akceptujete modrou kartu? Ne, já vás nechci združovat, takže prosím pokračujte, máme, máme hlasování. Já jsem od vás nic jiného nečekal, děkuji. Um, ehm, Mr. Brock. Pan Brock. Pan Pane Brok, dialog byl mezi eh, kolegyní a britskými voleči, takže do toho nevstupujme. Děkuji vám. Doamna Gardini, do minuty. Gardini, jedna minuta. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem Italka a ráda bych řekla, že Itálii se nevěnovala dostatečná pozornost v této rozpravě. Ano, hovoříme zde o humanitárních problémech. Já samozřejmě jsem poslouchala pana Junkera velice pozorně a řekl, že naše zdroje jsou vyčerpatelné a právě proto si myslím, že naše solidarita by ale neměla být vyčerpatelná. Měli bychom skutečně přistupovat k tomuto problému jakožto k naléhavému, ožávému problému, okamžité řešení, které musíme uplatnit, musíme implementovat vše to, co jsme slíbili v tomto ohledu. Solidarita bez hranic, solidarita bez jakýchkoliv limitů samozřejmě rovněž by nepomohla, protože to by nebylo seriózní, to by nebylo odpovědné. Tím pádem bychom si podkopali sami pod sebou naše pozici, protože je zde i geopolitická dimenze celého problému. Podívejme se na příčiny, musíme stabilizovat celé regiony, celé země a snažit se tímto způsobem migrantům umožnit žít v jejich vlastních zemích původu. Musíme poskytnout asistenci, pomoc a stabilitu a zároveň systematickou evakuaci obrovských oblastí, které, kterým by hrozila dezertifikace v důsledku klimatických změn. A ještě jedna záležitost Pier Paolo Pasolini v 60. letech, tento velký Ital, řekl, a když v tom období hovořil o tom obrovském problému milionů, kteří nás zahltí, kteří přijedou na těchto vlnách a ohrozí Evropu. Byl to obrovský Ital 60. let a v podstatě mi to připomíná to, co se děje v současné době a vidíme, že problém nemizí. Děkujeme, říká pan předseda. Jedna minuta. Další kolega za slovo, vážený pane předsedo. Těchto 17 bodů ohledně západo-balkánské cesty je důležitým výsledkem. Znamená to, že společná Evropa založená na solidaritě může vzkvétat, může být úspěšná i přes pochybnosti. Politika, která by byla založena na plotech a sobectví musí selhat. Toto jsou první kroky, které vidíme z nedělního summitu. A já skutečně doufám, že to bude propojeno i s konkrétními akcemi na hranicích, s rychlou integrací migrantů. To, co potřebujeme, je integrace a ne nějaké nucené asimilování těchto lidí. Potřebujeme, aby se tito migranti naučili naše jazyky a k tomu bude potřebovat hodně finančních prostředků. Nechceme zde tvořit nějakou atmosféru strachu, musíme prosazovat integrační politiku a tu musíme prosazovat společně. Nebude-li mít Evropská unie společnou integrační politiku, výsledku nedosáhneme. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní paní Gál, dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně. Tato migrační krize se již stává všudy přítomným tématem na našem programu jednání. Ovšem vidíme čím dál tím většího tlaku v Evropě a nevíme, co s tím dělat. Potřebujeme inovační řešení, potřebujeme odpovědnou reakci. Musíme projevit solidaritu v konkrétních krocích, konkrétních akcích, tak abychom pomohli opravdu těm potřebným. Musíme ukončit Eh, politiku otevřených hranic a vítání všech. Musíme hovořit jasně a zároveň velice upřímně o dalších krocích. Tento summit poukázal na to, že vidíme okamžité naléhavé potřeby nejvážnější problémy, které musíme řešit, jinak tuto situaci nezvládneme. Balkánská cesta, západobalkánská cesta je právě takovým příkladem těchto tohoto naléhavého problému. Ovšem situace se může zhoršovat a právě proto je dobře, že jsme konečně přiznali existenci problému. Od, od srpna letošního roku byl náš premiér neustále pranířován, protože tvrdil, že naše společné hranice musí být chráněny. My potřebujeme a že musíme udělat rozdíl mezi ekonomickými migranty a skutečnými uprchlíky. Musíme je registrovat na Eh, v místech eh, vstupu. Migranti si nemohou sami zvolit zemi azylu, jinak nevyřešíme tyto problémy společné problémy Evropy nevyřešíme, nebudeme-li chránit naše společné hranice a nebudeme-li schopni říct se lidem jasně ano, můžete přijet ovšem pouze určitý počet. Schengenský systém nebude schopen eh, ustát tuto situaci a to je vlastně jeden z největších výdobytků celé Evropské unie. Musíme samozřejmě pomáhat lidem v uprchlických táborech, tam, kde miliony čekají na návrat do svých domovských zemí. Potřebujeme odpovědné kroky, to od nás očekávají naši lidé. Madridská konference v Madridu to jasně řekla. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme. Paní Gál, já si pamatuji na několik věcí, pamatuji si eh, na tento itinerář a vím, že to eh, v 16. století využili při obsazování Vídně. Paní Garcia má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předseda. Ehm, tady eh, taková slova jsme v tomto parlamentu dlouho neslyšeli, ale ano, je to pokrytectví, když mluvíme o solidaritě a někteří poslanci se tak poslanci se tak chovají nějak a jejich vlády se chovají opačně a e, tak vlastně vyvolávají další rozvoj této krize. Ty kvóty pro utečence my, mm, u nás ve Španělsku vláda pana Rachoja e, rozjede pilotní projekt, aby e, Španělsko přijalo 50 prvních uprchlíků. Zní to jako vtip. Špatný vtip. Pan Orbán na e, zasedání Evropské lidové strany v Madridu e, sklidil ovace. Když se e, takto tedy oceň, byl oceněn přístup k uprchlíkům, přitom jde o život statisíce uprchlíků. Paní Šulca, minuta 30. Jako Chorvatsku mě situace velmi znepokojuje, jak tedy sladit národní egoismus a evropskou kohezi. Pan Tusk o tom mluvil. Je dobré, že došlo k, k, k setkání eh, v neděli, kde byly balské země, um, balkánské země, pardon. Eh, je škoda, že tyto státy si nezorganizovaly eh, podobnou schůzku sami mezi sebou. Je dobře, že tedy udělali instituce. Souhlasím s tím, že místo vnitřních hranic bychom měli chránit vnější hranice. Souhlasím s panem Gonzálesem, že válka eh, proti Syrii je válka proti EU. Eh, dokud nevyřešíme příčiny problémů, nevyřešíme migrační problém. Také podporuji akční plán, podporu, potřebujeme podporu podpořit Turecko, jinak nebudeme schopni situaci zvládnout. Může vzniknout chaos, blíží se zima. Pokud nezačneme implementovat přijatá rozhodnutí, členské státy nebudou schopni udělat nic sami. Musí implementovat rozhodnutí, jinak bude nastane chaos. Jako politici máme Eh, povinnost a naši občané očekávají, že vyřešíme problémy. Proto eh, všechny žádám, aby eh, pochopili vážnost situace a možnost destabilizace evropského projektu. Pan Moráš na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Měli bychom skutečně pochopit vážnost situace je důležité, že ať jsou naše politické názory jakékoliv, nesmíme se vzdát myšlenky Evropské unie, která poskytne organizovanou a e, dobrou odpověď. Proto se sejdeme s e, komisařem rozpočet, protože musíme něco udělala uh, eh, summit pro západní Balkán s velkou kritikou, ale ten chaos je třeba vyřešit. Lidé trpí, uh, jak se bude blížit zima, bude docházet k úmrtím, parlament bude volat po přijetí opatření. Až skončíme s mluvením, musíme začít pracovat. Budeme potřebovat finanční nástroje, zajistit fungování hotspotů můj, mé, můj zájem je, aby tyto hotspoty a recepční centra fungovaly. Um, oni by fungovaly, pokud by byly vytvořeny um, azylové podmínky v minulosti, uh, proto je třeba to udělat teď. Musíme to udělat nyní a musí to začít fungovat během několika týdnů. Děkuji. Pan Kefalo Janis, 1 minuta 30 sekund. Děkuji, pane předsedo. Na Evropském summitu eh, to byla skutečně velká schůze, velice důležitá, protože byly podniknuty kroky eh, pro si přijetí velkého počtu lidí eh, ze západního Balkánu do Německa a Rakouska. Řecko tyto určité věci přijalo. Například třeba dodatečných 50 tisíc uprchlíků. Souhlasili jsme také s vytvořením hotspotů pro registraci a administrativní zpracování těchto uprchlíků. Do budoucna budou lidé, kteří budou dostávat příspěvky na nájemné. Ovšem, co tam tak trochu chybělo, bylo Turecko. Je potřeba připravit společný akční program pro Turecko. A nesmí to být vytvořeno na základě jenom takového handlířství. Je potřeba mít skutečnou dohodu. Pánové Tusk a Juncker oznámili, že se dělají určité kroky a že se to dále bude diskutovat ve Valetě. Nicméně, co do reálných výsledků, vidíme, že z arabských států udělali něco jenom Libanon a Jordánsko. Ty bohatší státy neudělali vůbec nic například Saudská Arábie. To je země, která by mohla dělat daleko, daleko víc. A my se proto musíme ptát, zda všichni skutečně dělají vše, co je v jejich silách a pokud ne, tak na ně musíme začít tlačit. Děkuji, paní Beres. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaře, vážený pane předsedo Rady Evropa. Evropa v tom, čemu všichni říkáme krize, má Mm, vydává takový signál, že spíš trpí a že není schopná ře- řešit tu situaci na naší hranici. Koho zajímá tato situace? Kdo nám řekl, že pokud že to, že řešíme tuto masivní krizi, je vlastně proto, že v Syrii postupuje Daesh. Pan Assad prostě není ten, který, se kterým můžeme najít řešení této situace nebo to, že bychom měli toto řešit s Ruskem. Měli bychom říci předsedovi komise, že komise musí jednat, protože pokud zde nebude nějaké vzájemné propojení, tak se nebude ani solidarita. Stejným způsobem, například jako jsme měli eh, ekonomickou a monetární unii, bez ekonomické části Schengen, bez asilové politiky, bez Evropského úřadu pro ochranu migrantů a žadatelů o azyl, bez politiky migrace, bez ochrany našich vnějších hranic. Proto žádám předsedu komise, aby konečně přestal rozdělovat tuto práci na nějaké malé části, ale abychom zde měli skutečnou jasnou iniciativu, která by nám umožnila skutečně Evropě reagovat na tuto situaci a mít pod kontrolou. Děkujeme. Paní Del Lange má slovo na 1,5 minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rozprava je rozpravou, eh, která Eh, se týká našich evropských hodnot, evropských hodnot, které musíme prosazovat, které musíme dodržovat. Migranti eh, potřebují naši solidaritu, potřebují naši ochranu, naši pomoc a zároveň musíme projevit solidaritu zemím, které na, se, na svých bedrech nesou největší zátěž. Potřebujeme jasný, transparentní přístup, eh, musíme samozřejmě přistoupit i k organizovanému návratu těchto lidí. Ovšem to nás bude stát mnoho finančních prostředků a členské státy pouze slibují, ovšem žádné prostředky nenabízejí. Proto je doufají, že to někdo udělá za ně zadarmo. Vidíme zde samozřejmě i mnoho různých humanitárních nálad, pocitů, dostáváme se pod určitý tlak a fyzicky nejsme schopni dodržet ochranu našich vnějších hranic. Proto zde potřebujeme Evropskou pohraniční stráž. Jistě musíme spolupracovat s okolitými zeměmi, ovšem neměli bychom zde propojovat otázku přistoupení například Turecka do EU a pomoci v migrantské krizi. To ne, to není vhodné. Měli bychom postupovat opravdu seriózně a realisticky. Děkuji. Děkujeme. Na jednu minutu má slovo eh, kolegyně Dali. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Summit o západobalkánské cestě poukázal na napětí v Evropské unii, které zde převládá. V současné době Evropská unie se snaží hovořit jedním hlasem. Summit, který nás čeká za několik dní ve Valetě, představuje úžasnou příležitost pro EU, aby konečně konstruktivně začala jedna s Africkou unii, jež by měla, a doufáme, že tento summit povede ke konkrétním výsledkům. Migrační toky k ním došlo v důsledku války, nestability, chudoby, nedostatku pracovních příležitostí a porušování základních lidských práv, které vidíme v mnoha afrických zemích. Evropská unie musí zajistit poskytnutí pomoci, která by měla vést ke konkrétním výsledkům. Musíme přísně požadovat to, aby místní vedoucí představitelé udělili prioritu potřebám svých občanů. A my, Evropská unie, musíme hovořit hlas, hlas jasně a jedním eh, hlasem, tak aby to vedlo ke skutečným změnám. Děkujeme, říká pan předseda, pan Ranchel, půl minuty. Eh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vzhledem k závěrům summitu a také vzhledem k víkendovému setkání, kde se setkali země Balkánského kanálu, je třeba vyvodit dva závěry. Jednak jedná se o evropskou odpovědnost, tedy pro všechny členské státy EU. Znamená to, že musíme přijmout všechny uprchlíky, a že se všichni musíme podílet na uhrazení účtu za tuto pomoc. A musíme pomáhat i tam, kudy uprchlíci cestují, když opouštějí svou zemi původu služovnou válkou. Ale to vše musí probíhat na základě konkrétních kritérií. Není možné plést si migranty z uprchlíky. Takže v první řadě je potřeba vyjasnit si terminologii. A to i v registračních a přijímacích centrech. A poté bude potřeba pracovat v členských státech a, a i v těch státech, které nejsou zatím členskými státy EU. To je naše odpovědnost. Myslím si, že musíme být všichni na jedné lodi, všechny členské státy EU. A pak ještě jedna věc. Podle mého názoru je potřeba, abychom vykonávali i preventivní činnost, co se například týká subsaharské Afriky. I to je velice důležitá věc, před kterou nesmíme ubíha, uhýbat, protože i tam dochází k velkým změnám. Děkuji, paní Mici. Bez mikrofonu. Ja, now it works. So, president, imigrazioni je symptomu, umusil kauza. Děkuji, pane eh, předsedo. Migrace je symptom, nikoli příčina. Pokud nebudeme řešit příčiny, situace se jedině zhorší. Hospodářská, sociální a politická nestabilita společně s e, situací absence lidských práv a terorismem způsobuje všechny ty symptomy, které dnes zažíváme. Evropská unie a všichni ostatní budou mít ve, na samitu ve Valetě jedinečnou příležitost spolupracovat a vytvořit skutečně mezinárodní řešení pro tuto migrační krizi, ke kterému ovšem dojde pouze tehdy, pokud se zaměříme na základní prapůvodní příčiny migrace. Proto by chci apelovat na všechny členské státy, aby využili i e, tento summit pro EU a Afriku na Maltě aby byly vypracovány strategie, které pomohou s lidskými, humanitárními a sociálními výzvami, které nutí lidi opouštět své domovy, což vede k tomuto exodu do Evropy. Univerzální řešení neexistuje, ale apeluji na všechny účastníky, aby se těmto lidem snažili nabídnout budoucnost v jejich vlastních zemích, aby ti to nemuseli riskovat své životy a hledat e, důstojný život jinde. To je velká výzva, pro kterou potřebujeme eh, dlouhodobé strategie. Pokud nic neuděláme, budeme mít tento problém do nekonečna. Paní Wilmot, Děkuji. Jménem lejbristických europoslanců z Británie vítám veškerou spolupráci s Tureckem a dalšími státy, která nám může pomoci lépe řešit stávající krizi. Cynické řeči od některých zde v parlamentu jsme už slyšeli. Oni nikdy nehledají řešení, oni chtějí pouze tuto tragickou situaci zneužít ke svému politickému prospěchu. Teď národní šéfové, kteří dospěli k tomuto, k tomuto kompromisu, musí naplnit svá slova. Tato krize je kontinuální noční můra pro všechny ty rodiny, které míly za mílí cestují za útočištěm a potravinami pro své děti. Jsou to lidé jako my, jsou to lidské bytosti, toto není žádná politická hra. A když už jsem u toho, já vím, že na zasedání rady se stručně diskutovalo také o vyjednávání s Velkou Británií a referendu. Ráda bych tuto příležitost využila a varovala pana premiéra Camerona. Věci nelze odkládat, toto je až příliš důležité. Musíte společně s námi zajistit takovou budoucnost, jakou si Británie zaslouží, tedy budoucnost uvnitř EU. Děkuji. Děkuji, kolegyně Piry, jedna minuta. Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych využil této příležitosti a poděkovala eh, Evropské komise hledat praktické řešení této výzvy. Vítám akční plán, který byl vypracován společně s Tureckem. Turecko a EU se navzájem potřebují, aby sdílely eh, břemeno poskytování bezpečného útočiště tolika lidem, kteří utíkají před válkou. Potřebujeme Eh, diskutovat eh, finanční podporu, přesídlení, efektivní vracení ekonomických migrantů a boj proti pašerákům. Nicméně odmítám vazbu mezi spolupráce CIS eh, na, na problému uprchlící, uprchlíkům a vstupu, mm, procesu vstupu do EU, protože tyto dvě věci nejsou spojené um, toto mm, vyvolá dojem, že, nebo odložení kritik kritiky vůči Turecku vyvolává dojem, že EU nechce eh, kritizovat eh, lidská práva před eh, důležitými volbami. To je špatný signál. EU by ne, nemělo přestat vyjadřovat ke svobodě tisku a situaci kurdské menšiny. Děkuji. Ani to já, jedna minuta. Um, já eh, se vracím k tomu, co řekl pan eh, Juncker. Eh, to, co platí pro všechny na společenství i instituce. Evropa zůstane na nohou pouze, pokud se přihlásí k reálu solidaritě, protože může přijít někdo jiný příliš dlouho. Jednotlivé státy jsou jaksi ponechány eh, svému osudu, jako eh, Řecko, Slovensko, a další. A ti lidé, kteří nyní ehm, procházejí ehm, Balkánem, byli předtím eh, vystaveni nemilosrdnému slunci ve Středomoří. Musíme jednat krok za krokem, musíme e, přijít s praktickými hmatatelnými výsledky. Potřebujeme si udělat jasnou vizi e, té situace. Pan e, Pitela řekl, že potřebujeme změnit paradigma. Musíme vnímat Afriku jinak. Všichni musí nést spolu zodpovědnost. Nesmíme připustit další destabilizaci. Děkuji. Nyní z Chorvatska um, kolegyně, 250 tisíc eh, lidí přišlo do Chorvatska, všichni všem byla poskytnuta doprava a pomoc bez militarizace. Eh, prohlášení o tom, že lidé byli zaháněni do řek, je, jsou naprosto nepravdivá. Dohoda na samitu je dobrá. Jak by to fungovalo, ale kdybychom, kdyby dalších 10 tisíc lidí přicházelo do Chorvatska denně? Máme z, z, na cestě státy, které to omezí na, dvě a půl, na dva a půl tisíce. Neomezuje se to tedy na Balkán. Nevyřešíme, dokud, nevyřešíme to, dokud nebudou pod kontrolou vnější hranice. Místo, abychom na někoho ukazovali prstem, tak spolupracujeme. Evropská unie musí najít udržitelné dlouhodobé řešení problému. Jinak nemůžeme očekávat, že exponované země Eh, svoji bezpečnost jak si upozadí za eh, přílivem uprchlíků. Pan Kirkos, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Včera jsme dostali 19 závěrů, což je dobré, už se to bude implementovat. Není, jsou to nepochybně řešení, co se týče solidarity, abychom eh, mohli zabránit nárostu xenofobie. Potřebujeme však eh, stálý, trvalý přístup, jinak ten příliv bude pokračovat. A mm, povede stále větší počty lidí do vězení. Můžeme jednat s Turky, můžeme najít legální cesty, ale dokud nevyřešíme základní problém, nebude e, to řešení dlouhodobé. A malý ostrov jako Tylos, který má malou populaci, tak ti jsou naprosto zavaleni, naprosto uh, přetížení, snaží se organizovat, prakticky projevovat solidaritu. Děkuji vám. A nyní přichází postup Catch the Eye. Mám sedm řečníků, máme bezpočet žádostí, které nemůžeme všechny zohlednit. Paní Vozenberg jako první. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στη μικρή σύνοδο κορυφή στην 25 Δεκάτου αποφασίστηκε. Děkuji. Na tom nedělním minisummitu mm, bylo přijato rozhodnutí, že do konce roku bude v Řecku 30 ehm, ehm, tisíc lidí ehm, přijato. Už teď máme vysokou nezaměstnanost, už teď máme velký problém mm, řešit základní potřeby naší vlastní populace. Toto rozhodnutí jde proti relokačním, re, re, realoka, relokaci, která byla rozhodnuta, o které bylo rozhodnuto v říjnu. Mm, seriózní přístup k problému znamená zodpovědná jednání s transitními zeměmi, jako je Turecko. Potřebujeme dohled sledování nad ilegálními sítěmi, kteří přivádějí eh, lidi do Evropy. Pokud to neuděláme, bude to mm, časovaná bomba, která ohrozí základy Evropy. Děkuji. Paní Moment. Především přestaňte mluvit, eh, říkat nesmysly o puči v Portugalsku. Vím, že pan Weber řekl, že ho uh, Eh, že o demokraticky zvolené eh, koalici, eh, která byla výsledkem voleb. Ehm, nebojí se xenofobní pravicové vlády v Polsku, ale my, alespoň v Portugalsku, jsme ochotni přijímat uprchlíky, a to řekli všichni kteří, všechny orgány a činitelé Problém je, že ten proces nefunguje na evropské úrovni, oni nepřichází. Doufám, že na eh, summitu ve Valetě to bude příležitost pro naše eh, lídry, aby realizovali to, co eh, v parlamentu říkají. Otevření bezpečných kanálů cest pro uprchlíky, mm, ale místo toho krmí dále zločinecké gangy. Přitom je třeba ukončit konflikt v Syrii, Libii, mm, porazit ISIS, a jinak EU nevyřeší příčiny toho, proč uprchlíci musí utíkat a budou přicházet dál. Toto není uprchlická krize, to je skutečně evropská krize, protože my nejsme schopni chránit ty, kteří to potřebují. Stačí pan Gomez, pan Rados. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vítám eh, tu dohodu, ke které se rozpělo v neděli, protože umožní uprchlíkům méně trpět. A nám to umožní pomáhat více státům, které jsou v tom uprchlickém kanálu. Mimo jiné je to má země Chorvatsko, kudy prošlo více než 200 tisíc uprchlíků v nedávné době. Nicméně není možné zabraňovat uprchlíkům vstupovat do EU. To není možné bez aktivního použití síly a já doufám, že Evropská unie k takovému kroku nepřistoupí. Dobré řešení by byla dohoda s Tureckem. Dlouhodobé řešení nutně znamená ovlivnění těch krizí na Blízkém východě a v Africe. Bohužel eh, Evropská unie to neplánuje. Pan Georgiou. Děkuji vám mnohokrát. Pane předsedo, toto je tříhodinová diskuse. Já ji víceméně sleduji a musím říct, že pokud bych byl migrant nebo uprchlík a poslouchal to, tak musím říct, že bych snad skočil do Egejského moře a utopil se. Protože ta rétorika tady, kdy se mluví o ochraně práv uprchlíků, a konec konců i předseda Juncker, který vlastně neučinil žádný konkrétní krátkodobý návrh pro řešení tohoto problému, to je strašné. Slyšíme o spolupráci se sousedy, ale říci o Turecku, že se jedná o bezpečnou zemi, po tom, bombo, po tom nedávném bombovém útoku a po těch desítkách mrtvých a zraněných, eh, což je výsledek bombardování kurdských pozic, vzhledem k tomu, kolik lidí zemřelo v samotné Ankaře, tak tvrdit, že tento problém můžeme zkrátka překlopit k ním, to je, myslím, přehnané. Děkuji, pan Maragal. Děkuji, pane předsedo. Panové Tusk a Juncker prezentovali fakta. Evropská unie má nedostatky z politického hlediska. Šokuje nás, co se děje na Balkáně a zde ve sněmovně slýcháme všelijaká prohlášení. Nicméně skutečný skandál není e, na Balkáně, ale v Evropě, v západní Evropě. Evropská unie selhává. Není to unie 28, spíše je to unie 15 států. Vidíme zde e, určité zaměření na hranice, ale to je jenom malé procento našeho problému. Je snad Evropa úplně hloupá, slušně řečeno? Chováme se skutečně jako Evropané? Hovoříme o pohraničních strážích a různých táborech v Německu, Francii, Švédsku a Británii. Je potřeba začít se v Unii chovat zodpovědně. Děkuji, pane Maragale. Pan Obermajer. bez mikrofonu. Přijímací centra, hotspoty, společná hraniční stráž, to jsou hlavní témata, ale skutečnost je, že Unie zaspala a selhává. Schengen selhal, hranice nejsou chráněny, nejsme důvěryhodní pro naše občany. Státní suverenita katastrofálně se destruuje a více než jeden milion uprchlíků proudí do střední Evropy. Tento tok je naprosto nekontrolován. To je invaze, dámy a pánové, to je zábor území. 70 nebo 80 jsou mladí muži, kteří v podstatě pro své rodiny hledají dobré místo pro ubytování se v Německu, Rakousku, Švédsku a jinde. Nikoho to asi nepřekvapí. Eh, když se například podí, že k nám utíkají, když se podíváte například na průměrné platy akademiků v Syrii nebo v Afganistánu. Panové a dámy, zde nám slova nepomohou, je potřeba jednat. Děkuji. Pan Kukan. Děkuji vám, pane předsedo. Od začátku migrantské krize apeluji na lídry EU, aby zahrnuli země západního Balkánu do e, tohoto řešení. Toto jsou státy, které jsou přímo zasaženy migrantskými a uprchlickými toky, protože tito lidé právě procházejí jejich územím. Abychom tuto krizi vyřešili, je potřeba najít nějaký režim užší spolupráce s je také potřeba zabránit vzniku dalších krizí v daném regionu. Naše prvotní podpora je zatím omezená, naše reakce přišla pozdě, nicméně přesto jsem rád, i summit se těmito otázkami alespoň zabýval. Vítám ten základní plán a konkrétní činy na pomoc těmto lidem a ne, že se budou stavět zdi. Chceme-li řešit migrační toky, je potřeba úzce spolupracovat v otázce ochrany hranic, boje proti překupnictví, sdílení informací a pomáhat s potřebnou humanitární pomocí. Myslím si, že řízení této krize společně je pro nás všechny příležitost, jak tyto země lépe připravit na budoucí eventuální členství v EU. Děkuji vám. Paní Beňová. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, toto je trošku nekomfortní prostředí pro vystoupení, nicméně přesto vám děkuji za slovo. Oceňuji postoj komise v této situaci, a to i co se týká celkového řešení uprchlické krize. Myslím si, že kritizovat lze postoje některých členských států, které nejsou připraveny tuto krizi řešit. Ale v neposlední řadě chci, pane komisaři, zmínit ještě jedno téma, které se bezprostředně týká řešení uprchlické krize a to je nárůst extremismu, radikalismu a fašismu v členských státech Evropské unie. Začínáme být svědky nejen masových demonstrací extremistů a radikálů, ale i opakovaných útoků na zařízení, kde se nachází uprchlíci, kde se jim snažíme pomáhat. A proto bych ráda apelovala na členské státy, ne na nás zde v parlamentu, ani na komisi, ale na členské státy, aby byli mnohem iniciativnější, i co se týká boje proti nárůstu radikalismu a fašismu na svém území. Děkuji vám. Dámy a pánové, byl bych vám skutečně vděčen, kdybyste se posadili. Vážené dámy a vážení pánové, a možná těch pár zbylých kolegů by mohlo ve svých soukromých rozhovorech pokračovat mimo sněmovnu. Bylo by to skutečně velmi užitečné pro nás ostatní. Já při nejlepší vůli si nedovedu představit, že teď eh, posledních deset řečníků někdo poslouchal. Parlamentní debata se stává z toho, že kolegové přednáší své příspěvky a ostatní je poslouchají. Ale to, co se tady dělo během deseti posledních příspěvků, to tomu vůbec neodpovídalo a já to považuji za nefér. Teď dostává slovo pan komisař Avramopoulos. Thank you, Mr. President. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Dnes pan předseda Juncker vyslal velice jasný signál ohledně akcí podpoře Evropské komise při řešení uprchlické krize. My jsme odhodláni tyto akce prosadit a dneska jsem eh, zaznamenal i velice silnou podporu z vaší strany. Téměř ze strany vás všech. A my skutečně potřebujeme tuto podporu Evropského parlamentu. To, čeho jsme dosáhli, až do stávajícího okamžiku bylo díky vaší podpoře. Samozřejmě, že potřebujeme podporu i ze strany různých států, uvnitř i mimo Evropskou unii a my jim rovněž musíme v tomto úsilí pomáhat. Tento mini summit, který jsme měli v neděli, je považován za pozitivní krok státy v rámci této západobalkánské cesty se s námi sešli za, u stejného stolu a zahájili jsme dialog ohledně tohoto tématu. Někteří samozřejmě vystupovali spíše v národním duchu a já bych rád řekl a přiznal, že ještě nevidíme úplný evropský duch této spolupráce více spolupráce, více solidarity a více odpovědnosti. To je to, co potřebujeme. A zároveň potřebujeme konkrétní kroky, nejenom závazky. Protože nastal čas implementace, ta je klíčová. To je zároveň signál, který jsem zaznamenal z vaší strany v průběhu této rozpravy. Implementace, udělat mnohem více na našich vnějších hranicích, řízení hranic, ochrana azylantů, organizovaným způsobem a na základě spolupráce i se zeměmi mimo Evropskou unii. Role Evropská unie se v rámci této krize, v průběhu této krize měnila. Neustálý monitoring, dialog, podpora, to vše potřebujeme. Iniciativu potřebujeme projevit strategickým způsobem, v strategickém rozsahu a právě proto se budeme snažit přinést a předložit i reakci na řešení hranic Dublinu a legální migraci, jakože realokace migrantů. To vše, co chceme zhmotnit, to, co ji jsme předložili, protože v tomto ohledu nesmíme selhat, nesmíme zapomínat na to, že uprchlická krize je zneužívána různým způsobem v rámci veřejného mínění na národních úrovních a pouze tím, že budeme vysvětlovat našim občanům to, že potřebujeme společný přístup, společný přístup na všech úrovních, musíme prokázat roli, podpůrnou roli Evropské komise, členským státům Evropské unie a i okolitým zemím. A já to beru vážně. Já chci spolupracovat s vámi, jakože s jinými zeměmi, které jsou přímo či nepřímo zapojeny do této problematiky evropské, africké, azijské země i v rámci naší politiky návratu eh, migrantů. Vidíme šílenou situaci v Pakistánu. Já jsem eh, já jsem chtěl navštívit Pakistan, budu to muset odložit kvůli zemětřesení, pojedu tam příští týden a budu s nimi hovořit i o jejich závazcích, i o jejich politice zpětného přebírání. Dámy a pánové, uprchlická krize je jakýmsi kraštestem pro Evropu, katalyzátorem, je to test našich schopností, našich principů, jakože schopností našich institucí. A právě toto dělá Evropská komise tím, že Migrační uprchlická krize od prvního dne je jednou z našich priorit. Jsou zde různé iniciativy, mini summit o balkánské cestě, tím, že umožníme členským státům dostat principu solidarity, odpovědnosti, ale zároveň to, že mohou hovořit o svých potřebách a my se snažíme podpořit jednotu v celém tomto procesu, jednotu celé Evropské unie. Děkuji vám za pozornost. Slovo má pan eh, předseda rady, pan Tusk. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě já sdílím Mm, obavy eh, parlamentu, co se týče realizace rozhodnutí přijatých této krizi a že ta realizace nepostupuje tak rychle, jak je potřeba. Toto je chvíle, kdy běžné postupy v členských zemích by měly být nahrazeny eh, naléhavými postupy. Vědomí této skutečnosti ještě bohužel není, e, nepřevládá ve všech členských zemích. Jsem přesvědčen, že k tomu dojde a chci vás ujistit, že lucemburské předsednictví podpoří e, úsilí komisy se při zajištění e, lidských i finančních zdrojů, které jsou nutné pro řešení této krize. Dovolte ale, abych um, také řekl, že příspěvek uh, Světového potravinového programu UNHCR a dalším uh, agenturám již přesáhly, co bylo doposud přislíbeno, takže um, uh, snadná chvíle, jak uh, přispívat dodatečné prostředky um, pro vlády členských zemí. To je možná, teď je možná právě ta nejobtížnější chvíle. Uvědomme si, že co se týče relokace, tak nyní máme osmkrát více míst připravených k relokaci uprchlíků, než e, je počet uprchlíků, kteří toho chtějí využít. Ale my, a to je ještě důležitější, stále pracujeme na společném postoji, co se týče metod a e, způsobu ochrany vnější hranice. Od začátku této krize jsem zdůrazňoval, že naším jasným cílem by mělo být výrazné omezení přílivu uprchlíků, ale názor, že to je nemožné, že Evropa by měla akceptovat téměř všechny, kdo sem chtějí, i se stále ještě e, objevuje. Také se objevily komentáře o zacházení s uprchlíky v některých členských zemích ze strany policie. E, slyšeli jsme obvinění, že lidská práva byla porušována. Chci jasně říci, že lidská práva jsou ohrožována především v tu chvíli, kdy zákon není uplatňován tito lidé odcházejí ze zemí, kde není policie, kde není žádná administrativa. E, podmínka pro respektování lidských práv je ochrana právního řádu a e, vynucování pravidel. Mm, a tato obecná připomínka se týká všech otázek, které projednáváme v kontextu migrační krize. Děkuji vám. Děkuji, pane Tusk. Děkuji, eh, kolegové. Tím je rozprava ukončena. Budeme hlasovat. První bod je... Pane Dartmouth, vy máte mm, procedurální připomínku. Já mám procedurální připomínku. Paní předsedkyně, je v pořádku, gratulovat panu Taskovi eh, k jeho šikovnému eh, rozhodnutí rezignovat jako premiér Polska, aby převzal roli eh, předsedy rady. S pětinásobným platem. Pane Dartmund, to není procedurální připomínka. Um, Přejdeme ke zprávě pana Sikerského. Sikerského. E, jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato.